Monsieur le Président du Conseil, euh, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose de commencer tout de suite nos travaux. Euh, eh, takže k programu dne První jako bod je přijetí eh, programu dne. Nejsou k tomu poznámky, takže program pořad jednání je přijato. Já připomínám, že naše eh, schůze výboru taxe je dnes zcela zvláštní zasedání, mimořádné zasedání. E, po velmi důležitém slyšení, které jsme měli minulý týden e, s panem Moskovisi a s panem Vestagenem, dnes e, uvidíme, dnes uslyšíme dialog s předsedou eh, lucemburského předsednictví a, a potom od 6 hodin budeme mít výměnu názorů se čtyřmi ministry eh, financí z těch eh, jejich zemí. Já tedy doufám, že rada bude dobře spolupracovat. Než zahájíme práce, tak bych rád na jedné straně přivítal dvě skupiny návštěvníků. Máme tady eh, trochu malý sál, takže nicméně i přesto, že je malý, tak jsme mohli přijmout eh, několik eh, posluchačů, také zástupce tisku a jako všechny schůze Evropského parlamentu jsou otevřené veřejnosti, takže naše práce jsou také šířeny po internetu takže máme tady skupinu návštěvníků jedna, eh, pochází z Německa a jsou pozváni eh, kolegou Hermanem Winklerem. A pak je tady skupina eh, studentů z Gibraltaru, pozval je náš koleg Fox. Rád bych připomněl členům výboru taxe, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů k ke zprávě eh, Ferrery a Torera. Eh, ta lhůta propadá zítra. My jsme prodloužili tu lhůtu o 24 hodin, abychom eh, vyšli vstříc tomu, že jsme měli to důležité slyšení včera a potom jsme to posunuli i s ohledem na schůzi dnešního večera. Máme zde také panu předsedu Ekofinu v rámci našeho šetření jsme vyslali delegace do jistých zemí, také Lucembursko byla jedna ze zemí, která nás, které nás přijalo. A já tedy znovu děkuji panu ministrovi za to, že eh, přijal tedy eh, že nás tedy přijali a přijali nás ještě před létem. Eh, my jsme také poslali dotazník a vašim kolegům, ministrům financí a všichni odpověděli s výjimkou, a říkám to veřejně, s výjimkou Bulgars, Bulharska, Dánska a Slovinska. Takže já prosím naše kolegy, kteří pochází z těchto zemí, aby naléhali u jejich vlastních vlád, aby nám zodpověděli a v co nejkratším termínu nám tento dotazník vyplněný zaslali. My si eh, vyslechneme předsedu Ekofinu a a vy nám řeknete, pane eh, předsedo, vy eh, jste se dívali na text, který již byl předložen Evropskou komisí, eh, což se týká tedy toho automatického, automatické výměny těch daňových rozhodnutí a na druhé straně v červnu byl předložen i materiál o dalších iniciativách, jako například plány TEPS, OX, CD nedávno a pak e, určitý, určitý počet našich kolegů Pravojdové mám jistě položí některé otázky a já prosím každého z těch, kteří zde promluví, aby všichni respektovali čas dvou minut, protože máme velmi málo času vzhledem k tomu, že musíme potom zcela povinně přejít ke druhému tématu od 18 hodin. Takže, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, že jste sem přišel. Děkuji, pane Lamasure, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, potěšení jsem zde mezi vámi a, já bych eh, poskytl přehled o aktuální eh, pozici Rady v daňových otázkách. Vaš vlastní návrh zprávy, eh, který se týká agresivního daňového plánování a účetnictví eh, nadnárodních firm, eh, je v popředí politické agendy členských státy členských států EU, OECD a GE20. Lucembursko jako předsednická země EU si vyhradila boj s eh, daňovými eh, úniky. Nebo se dodalo na, vysoko na pořad eh, jednání a také se podle toho řídí v posledních dvou měsících. Aktivity EU e byly posíleny v poslední době nejenom proto, že ministři financí se všichni shodnou, že nemohou souhlasit se ztrátou výnosů eh, v době eh, napjatých rozpočtů, eh, kdy občané žádají spravedlivější rozdělení daňové zátěže. V celé té diskusi o zdanění jednotlivé země a občané trvají na jednu stranu na daňové konkurenci a na druhou stranu lidé žádají, aby firmy Eh, platili eh, poctivě daně. A no, mezi těmito dvěma eh, zásadami musíme nalézt rovnováhu. Jak to učiníme? Na radě na jednu stranu se snažíme nalézt schodu nad regulativními právními předpisy. A na druhou stranu tady máme také neformální předpisy typu uh, etických kodexů. A v tomto duchu eh, předsednictví vypracovalo eh, komplexní mapu BEPS už v červenci, aby eh, naše práce mohla pokračovat velice rychle. V krátkodobém horizontu jsme spustili všechny akce, které jsme plánovali, ať už se týkalo, to týkalo jednotlivých legislativních Mm, mm, prací, jako je směrnice o, o automatické výměně informací o radních rozhodnutí, nebo o směrnici o úrocích a licenčních poplatcích, nebo o konsolidovaném eh, společném daňovém základu a potom o takových věcech, jako je věc eh, minimálního eh, účinného zdanění. Váš výbor se zaměřuje na konkrétní otázku daňových rozhodnutí a podobných opatření. Daňová rozhodnutí eh, jsou také eh, předmětem zvláštního zájmu ministrů na radě a přijetí eh, Směrnice DAC 3 o daňových rozhodnutí zůstává jedním z hlavních našich cílů předsednictví a vrátím se k tomu na několik, za několik minut. Jak asi víte, tak já vám nebudu dnes moci říci, o tom, co jednotlivé členské státy dělají v oblasti rozhodnutí, ani o, otázkách státní pomoci, eh, což řeší eh, komise, zejména komisařka Vestagerová. Ale rád se s vámi vyměním názory o tom, co na radě děláme a hodláme dělat eh, do konce lucemburského předsednictví. Teď tedy více k činnosti rady. S potěšením v vašem návrhu Vidím, že výbor ček, vítá přijetí směrnice o mateřských a dcerních společnostech z minulého roku a také se zaměřujete na směrnici o úrocích a licenčních poplatcích, která doposud nebyla dokončena a na níž velmi tvrdě pracujeme. Vedle eh, vážně měné pozornosti eh, bojům proti daňovým eh, mm, podvodům. Také se chceme zaměřit na vyhýbání se daním a plánovému daní, to znamená nepoctivému využívání právem dovolených možností eh, k tomu, aby eh, nebyly placeny žádné daně, aby bylo placeno minimum. V tomto ohledu ministři na neformálním zasedání ECOFINu v Lucemburku vedli velice plodnou diskusi o minimální úrovni zdanění, která bude základem budoucí práce. Kam jsme se tedy dostali v těch nejdůležitějších věcech? Za prvé eh, klíčové, eh, klíčová priorita a sice návrh směrnice k eh, techni- daňovým rozhodnutím. Technická analýza komise stále probíhá, ale rada má v úmyslu v této důležité eh, legislativní iniciativě rychle pokročit. Během eh, neformálního zasedání Ecofinu v Lucembursku a v souladu eh, s doporučením vašeho výboru se předsednictví pokusí dosáhnout, dosáhnout politické schody k této důležité věci na příští zasedání Ekofinu 6. října a pokusíme se zajistit přijetí té směrnice ještě do konce roku 2015. To je tedy velice rychlý harmonogram, když si dokážete představit, že tato směrnice byla předložena už eh, teprve na jaře. Druhá věc je eh, společný konsolidovaný eh, základ pro daně příjmu z fyzických, právnických osob. My se chceme hm, zaměřit na ty mezinárodní aspekty tohoto návrhu v tlaku proti BEPS. My jsme se zaměřili eh, na ty věci, které jsou ještě důležitější teď tedy eh, v rámci té iniciativy BEPS než kdykoliv předtím. Jak už jsme eh, řekli, práce na BEPS v EU i v OECD se navzájem doplňují. Koordinace mezi těmito dvěma organizacemi, která byla eh, úspěšná v minulosti, musí pokračovat a lucemburské předsednictví vynaloží velkou snahu v tomto kontextu. Pokud jde o směrnici o úrocích a licenčních poplacích, tak po debatě na Ecofinu v červnu lucemburské předsednictví poměrně nedávno eh, předložilo nové návrhy eh, tak abychom dosáhli eh, zásadního pokroku v nadcházejících týdnech. K té horizontální otázce minimálního efektivního zdanění řada členských států eh, vyjádřila přání vést debatu o této otázce, zejména v kontextu směrnice o úrocích a licenčních poplacích, kde by eh, tento koncept mohl být použit Předsednictví to tedy zařadilo na pořad jednání neformálního zasedání Rady ECOFIN, což bylo velice smělé, protože víme, jak citlivá tato otázka je. Já jsem si říkal eh, že nakonec, že to byla docela dobrá, velmi dobrá eh, úvodní debata do tématu. Ukázalo se, že eh, otázka minimálně efektivního zdanění je citlivá, a budeme se snažit, aby tento koncept do budoucna byl obsažen té směrnici o úrocích a licenčních poplacích. Druhé a poslední téma, o kterých bych chtěl hovořit, je skupina pro etický kodex. Tato e, skupina pracuje na e, stagnačních a na stagnaci a potlačování e, škodlivých daňových režimů v EU a můžeme konstatovat, že některé země se pohybují. Nyní eh, vedeme podstatnější dialog s Lichtensteinskem o konkrétních režimech, které považujeme za škodlivé. Ovšem také eh, zde přichází určitý pohyb v daňovém kodexu a teď posuzujeme eh, tu stávající práci a zamýšlíme se nad budoucím kodexem. Jde o to, aby abychom řešili ty výzvy související eh, s BEPS efektivně. Navázali jsme na práci, eh, která už probíhá dlouhá léta a zamýšlíme se nad tím, jak tu práci dělat ještě efektivněji. Naše experti například eh, úspěšně aktualizují a revidují budoucí program práce na tom kodexu. Poslední téma, o kterém jsem chtěl hovořit, se týká třetích zemí jelikož eh, fungujeme eh, na globálně, v globálně propojeném světě, tak probíhá eh, debata o správních principech vládnutí v daňových věcech a o tom, jak je prosazovat ve třetích zemích. To si jistě zajist, zasluhuje další debatu na radě a na pracovních skupinách, neboť EU má rozsáhlou síť dohod o předcházení dvojímu zdanění a Eh, ekonomika ve světě se globalizuje. Doufám, že tyto informace eh, vám byly k užitku a poskytl jsem vám dobrý přehled o tom, o aktuální situaci. Já hodlám eh, v těchto věcech i nadále tlačit na dosažení pokroku za lucemburského předsednictví a to komplexně, tak abychom nalezli správný přístup k evropské daňové politice. To je mimořádně důležité když eh, chceme dosáhnout výnosů, ale zároveň růstu pracovních eh, míst i eh, konkurenceschopnosti v globalizovaném světě. Zdanění je jádrem všech těchto otázek a já budu rád, když si budu s vámi moci vyměnit názory v tomto kontextu a těším se na vaše dotazy a debatu. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Takže ještě opakuji kolegům, že máme eh, dosti málo času, je 5 hodin 20 minut, 18 eh, hodin musíme končit s debatou. Máme zde 12 lidí zapsaných na listinu, kteří chtějí přistoupit k diskuzi, takže navrhuji dvě minuty řečnické doby pro každého a potom eh, globální otázku pokud každý dodrží ten čas, tak ta odpověď bude tak zhruba desetiminutová. Já bych rád, ještě než předám slovo zpravodajům, tak bych rád řekl eh, předsedovi, který připomněl práce eh, ze skupiny etického kodexu. My máme jeden problém, my z výboru taxe, protože těžko získáváme shrnutí prací této skupiny. Eh, my víme, že Toto je mm, otázka obtížná. Před, eh, předseda eh, nechtěl odpovědět pozitivně na naše požadavky. My jsme se ptali i u komise, která má tyto dokumenty, ale tyto dokumenty jsou vlastně vlastnictvím členských států, takže komise je trochu na rozpacích, takže na to vás jenom upozorňuji. Samozřejmě vy jako předseda v ECOFINu na základě vztahů, které my máme, máte jistě vliv a mm, já bych byl rád, kdybyste tam trošku představil tuto naší potíž. Takže dvě minuty každému. Nejdříve dám slovo Elisa Ferreira, což je naše spoluspravodajka. Vy ji znáte, protože my jsme e, za vámi přijeli do Velkovecí. Pane ministře, pane předsedo, Eh, vítám vás mezi námi. Já bych měla jednu otázku v angličtině, protože se mi líp mluví v angličtině. Ještě jednou bych vám ráda poděkovala za všechny informace, které jste nám poskytl. Ráda bych eh, porozuměla tomu, jak se věci vyvíjely například eh, ta jednohlasnost v daňových otázkách, to se možná teďka bude řešit z jiného úhlu pohledu, teď když máme všechny tyhle ty iniciativy ze strany Evropského parlamentu. Zejména tedy máte eh, řízení pro eh, makroekonomické nerovnováhy, například pozice přímých investicí v Lucembursku je 216 HDP, kdežto přímé investice mířené do země je asi 274% a e, ptám se tedy, když se podíváte na ty nerovnováhy na radě ministrů, řešili jste i tyhle ty e, prvky v minulosti, hodláte to dělat v budoucnosti. To se tedy týče těch nerovnovách. Druhá věc se týká mm, možné dohody ohledně balíčku transparentnosti. Já bych, eh, znala, já bych ráda znala detaily tohoto balíčku, protože to je důležité. Eh, například, jaká je retroaktivní, jaké je retroaktivní období, jakou roli se hraje komise, protože členské státy samozřejmě nemohou Eh, to mít eh, pod kontrolou na starosti. A kdy vstoupí v platnost tato nová dohoda? Jaká je situace na radě? Vzhledem k tomu, že se blížíme už opravdu hodně tomu 6. říjnu. Poslední moje připomínka se týká toho, zda souhlasíte s tím, že potřebujeme nějaké společné eh, pochopení tomu, toho, co jsou daňové ráje a jaká máme evropská kritéria, zda evropská kritéria by mohla být účinnější než eh, OECD, kde v podstatě už eh, se úplně smazal ten celý koncept daňových rájů. Děkuji. Merci, Elisa. Merci. Děkuji, Elízo. Děkuji, že jsi respektovala čas dvou minut a nyní další spoluspravodaj, vy ho znáte, eh, Michal Teurer. Ano, děkuji mnohokrát. Vážený eh, pane ministře, co by zástupce lucemburského předsednictví, děkujeme vám za to, že jste mezi, nám, mezi nás přišel. Je to také znamením toho, že eh, si vážíte také práce našeho výboru. Eh, nejprve bych se rád vrátil k dokumentům. My jsme si vyžádali dokumenty, zmínil je také pan předseda, například je to kodex chování, ale další dokumenty, kde mm, komise Eh, má takové stanovisko, že tyhle ty dokumenty nám nemůže dát, protože tomu brání rada. Já si myslím, že to je naprosto nepřijatelné, že eh, do těchto dokumentů nemůžeme nahlédnout. A to ani za předpokladu, že bychom dodrželi eh, ustanovení o utajení, protože my Tady máme například eh, eh, výbor o eh, kontrole rozpočtu, který mohl dívat na akty i OLAFu a jiných institucí, takže vůbec nechápu, proč bychom nemohli vidět tyhle ty dokumenty. Takže tyhle ty dokumenty přece také podléhají parlamentní kontrole. Druhá věc, které bych se chtěl věnovat, to je zase otázka ohledně návrhů toho, a, a, té automatické výměny na, informací. Podle toho, co já vím, Existuje celá řada členských států, které jsou proti návrhu zákona ze strany Evropské komise, eh, či při nejmenší chtějí eh, rozmělnit návrh komise. Eh, kromě, oproti tomu máme zase návrh německého Bundestagu, který odmítá, že Evropská komise by takhle obdržela ty daňové rozhodnutí. V podstatě my předpokládáme jenom anonymní předávání daňových podkladů také máme třeba například eh, eh, trošku odpor ze Španělska. Eh, pokud já vím, tak oni by chtěli poskytovat pouze statistické informace o daňových rozhodnutích a z Velké Británie. Tam jsou úplně skeptičtí. Takže co k tomu říkáte? Je to pravda? Ehm, jak je to obsahově tedy? Rozporuje si to nějak? Jak se to vyřeší? A třetí otázka vy jste zmiňoval BEPS a OECD, pro nás je to velmi důležité, ale my nechceme žádná nezávazná doporučení, my prostě chceme něco, co by mělo zákonnou pravomoc. V srpnu 2015 eh, údajně Německo jenom částečně eh, naplnilo pravidla OECD a eh, Lucembursko je nenaplnilo. Takže co k tomu řeknete? A nyní za BP pan Gunnar Esmark. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře, za prezentaci. Já si myslím, že je velmi zřejmé, že musíme eh, bojovat proti eh, vyhýba, proti daňovým únikům, které jsou trestné, musíme se bojovat proti něm, takovým daňovým únikům, které jsou ve skutečnosti podporou firm a daňovou konkurencí a jinak škodlivé. Ale eh, celková, eh, celkově je také důležité nestrácet zřetele, protože někdy je ta, je taková tendence, že členské státy s nižším eh, zdaněním firm mm, se pletou více než firmy, než země s vyššími sazbami. A pokud jde o růst, tak to není pravda. My všichni víme, že musíme přitahovat více investic. Ale ono to není tak snadné, protože často členské státy s vyššími firmními daněmi mají spoustu eh, odpočtů a mezer. Když se podíváte na různé členské státy, tak eh, ty s poměrně jednoduchými daňovými systémy, eh, tam, kde mají rovnou daň například, dostávají, nebo vydělávají víc na firmních daních než sousední země, které mají spoustu odpočtů a, a mezer. A jak byste to chtěli pojmout tu diskusi. Pokud jde o eh, to, abychom neměli co nejvyšší eh, daň, tak bychom měli eh, řádné daně, které nám pomohou zajistit růst, což je ostatně předpoklad jakéhokoliv daňového příjmu. Takže vysoké daně nepomáhají nezbytně celkovému daňovému, celkovému daňovému výnosu. A důležité je, aby vy jste eh, pojali tu diskuzi správným eh, eh, způsobem. A bylo to přesně dvě minuty, pane předsedo. Děkuji, Gunare. SND, Eva Kaili. Pro SND, paní Eva Kaili. Já se omlouvám, ale my jsme v Řecku měli eh, volby, takže tohle je takový nešťastný následek. Eh, vážený eh, pane předsedo Ekofinu, Ekofinu pane Karmáňo, já se zeptám na následující věc. se předložila 17. června akční plán k efektivnějšímu zdanění právnických osob firm v EU tedy. Jak víme, vaše firma, vaše země si zakládá na preferenčním daňovém zacházení, což často vede k nízkému eh, zdanění eh, vaší, ve vaší jurisdikci eh, zisku, které by měly být zdaněny jinde v EU. Čili se vás chci ptát jako předsedu Ecofinu, co uděláte pro to, aby ve vaší zemi, tedy co, co děláte pro to, aby se vedla co nejtransparentnější diskuse o této radě a proč eh, ta eh, debata o efektivním zdanění eh, se nevede veřejně? Tak, aby členské země, tedy občany věděli o stanoviscích svých ministrů financí, proč se to vedlo na neformálním ekofinu. A potom OECD, Evropská komise a Evropský parlament. Všichni dobře víme, jak je důležité zvyšovat transparentnost v zdaňování firm, zejména národních. Evropský parlament v Koferativo zprávě žádal, aby v rámci eh, legislativy eh, takzvané směrnice eh, o akcionářích by zprávy o největších, tedy o daňových výnosích, výnosech byl eh, povinné pro firmy, které fungují v nadnárodním prostředí, pro každou zemi, ve které fungují. Pro banky už je to tak ve CD4. Jak vy jako předsednictví se chcete postarat o to, aby toto, tato povinnost byla v eh, směrnici o akcionářích, tak aby eh, státní zpráva měla dobrý nástroj pro analýzu rizik daňového plánování nad národními firmami. Děkuji. Pan Krasnoděvský. Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, dvě otázky, dovolíte-li? A budu hovořit polsky. To krásný jazyk. Tak se aspoň poslechnete ten zvuk. Já možná začnu takovou eh, myšlenkou. Daňová politika, a na to eh, často zapomínáme během debaty, je jedním eh, z podstatných dílů součástí národní politiky členských zemí poctivá a konkurence mezi členskými státy, stejně jako mezi podniky, slouží evropskému hospodářství. Proto moje první otázka k ECOFINu je, jak ECOFIN chce eh, sladit eh, zavedení eh, určité regulace s tím, že stále budete umožňovat členským státům vést efektivní hospodářskou politiku? To je první otázka. Druhá, ta se týká CCCTB, které během našeho jednání se stává takovým jakoby zázračným všelékem Eh, z eh, daňových úniků eh, nebo proti agresivnímu daňovému plánování. Pokud vím, tak jsou odborníci, kteří si myslí, že to není účinný nástroj. Jak to vnímá ECOFIN? Máte nějaké odborné podklady v této oblasti? Do jaké míry je tohle účinný nástroj k naplnění cílu komise? A jsou tady eh, nějaké názorové rozdíly mezi eh, státy eh, v rámci ECOFINu? Děkuji. Koleg. A děkuji, kolego. Děkuji, kolegyně bohužel nemohla přijít, takže jenom stručně za ní. Pane ministře, vy jste stručně hovořil o minimálním zdanění my jsme o tom také psali v naší zprávě. Eh, po dlouhých diskusích s eh, kolegyní eh, Ferejře jsme tam ale hovořili o tom, že by tam mělo být maximální daňové zdanění také, o tom hovoří také OECD, protože existuje i problém toho, že komplikované daňové systémy s vysokými daňovými sazbami v podstatě stanovují takové negativní pobídky které potom vedou k daňovým únikům. A já si myslím, že my jsme předložili velmi vyvážený návrh, takže eh, diskutovala o něm už rada a jak se stavíte k tomu, eh, že e OECD požaduje zjednodušení zdanění. Merci Michael, c'est très clair et précis. Děkuji, to je velice jasné a přesné pro GUE Fabio De Mazi. Děkuji, když jsme byli u vás eh, v rámci eh, delegace návštěvy, eh, tak jsme hovořili o tom, že už se poukazuje na to, že daňové úřady v Německu a ve Francii by vlastně poukazují na vysoké příjmy v Lucemburku a my tedy samozřejmě máme daňové utajení takže nemůžeme tady uvádět jednotlivé příklady, ale eh, přesto eh, byste eh, mohl jmenovat minimálně, kolik takových žádostí zaznělo ohledně tedy francouzských úřadů a německých úřadů. Za druhé bych se chtěl zeptat na to, proč Lucembursko od roku 2015 má osm nových eh, dohod o dvojím zdaněním. Eh, Isle of Man, Jersey, Andorra, Singapur eh, figurují mezi tedy těmi druhými stranami. Takže tam, jaké tam jsou priority pro vás, že máte tyto dohody s těmito zeměmi? A Kromě toho proběhla také diskuse o e, právech e, akcionářů. Vy jste členské státy žádal o to, aby vyjádřili e, svůj názor na to podávání zpráv, které by bylo tedy země za zemí. Jak se k tomu stavíte vy, jak se k tomu staví vaše vláda? Pan Moskovič například říkal, že by byl proto, aby to bylo veřejné, aby tyhle ty zprávy za jednotlivé země byly veřejné a to bylo zase e, za komisi, hovořil jste o tom s panem Junkerem, je proti tomu nějaký odpor? Děkuji. Děkuji, kolego. Pro zelené. Děkuji, pane předsedo. E, údaje e, ukazují, že od té doby, co se Jean-Claude Juncker stal finančním ministrem v roce 1999 v Lucembursku, zisky zrostly z nic do asi 10 veškerých daňových zisků z daňů, tedy podniků. Ale v podstatě to vypadá, jako kdyby vy jste bohatli z toho, že jiné země eh, se potýkají s daňovými úniky. Eh, co s tím budeme dělat? To nepřináší žádné společenské výhody. Jaké jsou vaše strategie teď, když se vzdalujeme eh, éře mm, daňového, daňové konkurence mezi jednotlivými zeměmi? A potom otázka oznamovatele, který Eh, byl tak odvážný, že eh, zveřejnil takzvané LuxLeaks. Nikdo by tady bez něho nebyl, kdyby ty informace nepředložil. On dokonce teďka eh, bude předvolán před soud. Ehm, během naší návštěvy rozpočtový výbor uznal, že je potřeba posílit zákony na ochranu oznamovatelů v Lucembursku. Takže jak se k tomu vy stavíte? Eh, protože předpokládáme, eh, eh, co si myslíte o tom, že udělali toto oznámení ve veřejném zájmu? Jako předsednická země jste říkal, že chcete větší transparentnost v daňových věcech. My už brzy vstoupíme do fáze trans, trialogu ohledně směrnice o akcionářích. Tam zase jde o zveřejňování těch daňových rozhodnutí a těch veřejných ehm, Eh, zprávách za jednotlivé země. Takže eh, prosím, vyjádřete se k tomu, že podpoříte eh, tyhle ty zprávy za jednotlivé země a nepokusíte se schovat za nějaké procedurální alibi, tak abychom spozdili tuhle tu fundamentální základní reformu, kterou evropští občané očekávají. Merci, Děkuji kolegyně pro EFFD Marko Zany. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu se snažit se dotknout některých bodů, Eh, o nichž se tady ještě nehovořili. nehovořila. První bod se týká eh, o role bank. My víme, že eh, v, při unikání daní ty banky jak v Evropské unii, tak mimo mají obrovskou roli. Jsou zcela zásadní, jednak proto, že Eh, jsou to eh, kontroloři těch nadnárodních organizací a jednak vlastně řídí eh, všechny ty transakce, protože všechny toky, jak legální, tak nelegální peněz jdou skrze tyto banky. Čili moje otázka je rada, kromě toho, že tedy diskutuje o těch doporučeních, které, mm, která jim byla předložena, tak diskutuje se tam také o větší transparentnosti a větší kontrole bank právě v souvislosti s touto funkcí. Další bod, chtěl bych vědět, zda se diskutuje v radě o vztazích mezi některými členskými státy a mezi některými bývalými koloniemi, které jsou mimo Evropské společenství. V naší delegaci, v těch misích, které my jsme měli eh, v cizině a během slyšení, eh, jsme se dozvěděli, že eh, jsou velice důležité bilaterální vztahy mezi některými členskými státy a mezi některými býlými, bývalými koloniemi, eh, kde je možné vlastně tomu členskému státu umožněno, že respektuje pravidla, ale v podstatě eh, díky dvoustranným dohodám tyto, tato pravidla obejde. Eh, čili chtěl bych vědět, zda bude existovat nějaké nařízení, které by tyto vztahy mezi těmito členskými a nečlenskými státy eh, řídily. A poslední bod je důležitý. Zřejmě eh, ta definice toho agresivního mm, daňových rozhodnutí to není eh, jednotná definice. Snažíte se na úrovni rady také pochopit, co je vlastně ta agresivní, to, co jsou ta agresivní daňová rozhodnutí a jaké mají vlastnosti, aby ta definice takto platila po všechně. Děkuji. Děkuji, Marko skupina ENF, paní Barbara Kapel. Hm, děkuji, pane předsedo, pane ministře, předsedo rady. V úvodním projevu jste zmínil některé eh, důležité složky, které eh, jsou nyní prioritní na radě. Jednak je to automatická eh, informační výměna, směrnice o licenčních poplacích a další. 6. října proběhne další neformální schůzka v Lucembursku. Takže mě by zajímalo, jaké je vaše hodnocení, protože my teďka eh, pracujeme na třech zprávách v parlamentu, které se věnují eh, těmto tématům. Eh, to je tedy právě zpráva o, informa- o té automatické vyměně informací. Já jsem tam s tím novou zpravodajkou. Tam jsou tři důležité věci, které se trošku liší od toho, co říkáte vy a komise. Podle zpravodaje by tam neměly být pouze um, ty eh, přeshraniční eh, daňové daňová rozhodnutí, to by se nemělo řešit, ale všechna daňová rozhodnutí. Eh, a kromě toho, o tom už se tady hovořilo, měl by vzniknout jakýsi centrální registr o daňových rozhodnutích a jak, jak je tedy postoj rady k, tomuhle, k tomu tomu. Potom máme zprávu eh, pana eh, Niedemajera k eh, CCCTB a k tomu agresivnímu plánování. Tam zase sta, vlastně pohled těch nadnárodních společností, jak už víme z LuxLeaks, tam jsou opravdu velké daňové úniky a potom diskutuje se o těchto věcech na radě a jak se k tomu stavíte. A ta třetí zpráva, to je zpráva Ferrera Toira, eh, centrální eh, registr pro hlášení eh, daňových rozhodnutí. Takže co k tomu řeknete? Barbara. Děkuji, Barbaro. Pro EPP, Gorgias Kicas. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že lucemburské eh, předsednictví se posouvá správným směrem. Nejsem si nicméně jist, jestli všechny eh, vlády půjdou za vaším dobrým příkladem. Bude politický konsenzus k daňovým reformám nebo eh, odmítání některých vlád se k tomuto připojit opět nahlodá společné úsilí? A další otázka. Mohl byste prosím pohovořit něco o pravidel daňového sídla? Čím více eh, posouváme k spravedlivějšímu a přísnějšímu eh, daňovému režimu v EU, tím více nadnárodních firm bude chtít přesunout eh, své daňové sídlo mimo EU. Jsme schopni se tomu vyrovnat, nebo budeme moci tedy nastavit takový systém, který nám umožní SND Paul Tang. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře, že jste mezi nás přišel a, a podal nám aktuální zprávu o stavu věci. Je to tak trochu ironie, že když Evropský eh, parlament projednává daňové úniky a, a, a OECD se zabývá projektem BEPS, tak eh, dvě země, Lucembursko a Nizozemsko, mají zrovna předsednickou roli v EU a ty eh, vedou debatu o eh, eh, opatřeních proti daňovým unikům. Já si myslím, že Lucembursko a Nizozemsko mají velice zvláštní pozici. A v tom procesu daňových uniků. Můžete se na to podívat. Směrnice o zahraničních investicích Lucembursko a Nizozemsko mají dohromady více zahraničních investic než Eh, Spojené státy, eh, Británie a Německo dohromady, takže vypadá to, že máte zvláštní pozici. Lucembursko a Nizozemsko eh, mají tedy zvláštní pozici, pokud jde o daňové úniky a tak trochu je umožňují. Souhlasili byste s tím, to konstatováním? A za druhé, toto zvláštní stanovisko ukazuje také, že je tady zvláštní odpovědnost, jak pro Lucembursko, tedy pro, tak pro Nizozemsko, aby bojovali s uh, daňovými úniky a vyhýbáním se daním. Také eh, je tady značný odpor proti podávání eh, informací o jednotlivých zemích. Můžete nám říct konkrétně, jak to na radě vypadá? A můžete se snažit odhadnout to, kdy směrnice o akcionářích, včetně podávání zpráv o jednotlivých zemích, bude dokončena? Děkuji. Pane předsedo, máte slovo a můžete odpovědět na všechny tyto otázky našim členům. Děkuji, pane předsedo. Těch otázek bylo opravdu hodně, tak já se pokusím se skupit. Takže eh, se omlouvám, pokud eh, neodpovím detailně na všechny. začnu otázkami, na které bych normálně odpovídat neměl, protože zde zase sedím jako předseda Evropské rady. Ale zazněla celá řada otázek ohledně Lucemburska jako takového. Takže k tomu něco řeknu. Já jsem e, přijal e, daňovou komisi v Lucembursku a byl jsem jejich průvodcem, takže myslím si také, že jsem eh, zodpověděl většinu otázek eh, dobře. Eh, jako Lucembursko, jako země posíláme celou řadu kvalitních podkladových informací daňové komisi. Ještě bych rád zdůraznil, že Lucembursko prošlo zásadními změnami za posledních 20 měsíců. Udělali jsme řadu reform, změnili jsme legislativu o výměně informací na vyžádání, kde jsme tedy eh, neplnili eh, tyto pravidla a já jsem velmi optimistický v tom smyslu, že velmi brzy budeme už v souladu s pravidly. Eh, zrušili jsme bankovní tajemství a zdůrazňuji, že já otázku zdanění beru velmi vážně. Je to první eh, priorita tohoto předsednictví. Eh, neměli, bycho, neměli byste se dívat do minulosti proto, abyste hodnotili dnešek a zítřek. Takže eh, já chci spolupracovat s vámi všemi na této věci. Myslím si, že my v Lucembursku opravdu jsme učinili velký pokrok a samozřejmě na této věci ještě budeme pracovat dále. Když tady ale sedím mezi vámi, nejsem tady jménem Lucemburska, jsem zde jménem předsednictví ale eh, mohu vás ujistit, že naše úřady i eh, má vláda eh, dělají všechno pro to, aby vyřešili tuto věc. K těm konkrétním otázkám, které zazněly ohledně mě jako tedy předsedy rady, Eh, nejprve něco k nejnaléhavějšímu eh, tématu, což je tedy eh, automatická výměna rozhodnutí a směrnice o ní. Je řada věcí, kde ještě tedy probíhají diskuse, ale já jsem optimistický ohledně toho, že dosáhneme dohody ohledně této směrnice. Děláme maximum eh, toho, co je možné na eh, úrovni pracovní skupiny. A jak říká Mario Draghi, uděláme všechno, co bude nutné, abychom měli dohodu 6. října. Teď nebudu zabíhat do detailu ohledně jednotlivých zemí. Eh, Určitě je, ale jakýsi závazek ze strany všech zemí, že se snažíme nalézt dohodu. Retroaktivita a návrh komise tedy byl vrátit se zpět 10 let. Myslím, že se eh, blížíme koncenzu, který bude eh, období 5 let eh, ohledně role komise směřujeme tam, kde informace, eh, které dostane komise, bude jich hodně, ale nebudou všechny. Eh, už země uznávají, že komise musí sehrát určitou roli, ale eh, některé země brání tomu, aby komise prostě byla v situaci, kdyby dostala všechny informace a všechna jména. pokud se eh, nějakým způsobem eh, dobereme eh, řešení těchto dvou věcí, tak tu směrnici budeme mít potom hotovou velmi rychle. Rychlost, s níž bude přijata tato směrnice, to samo o sobě je tedy určitý úspěch. Pak zde zazněly otázky ohledně toho, nakolik budeme zacházet do diskuzí ohledně toho, co je agresivní daňové rozhodnutí. Tady v podstatě v té směrnici jde e, o výměnu těch rozhodnutí, automatickou výměnu. E, samozřejmě mm, musíme se také pobavit o tom, co to je agresivní daňové rozhodnutí na základě taky zkušeností, které si budeme vyměňovat. A mm, skupina, která se věnuje etickému kodexu, se tomu e, věnuje. Nyní přejdu k další skupině otázek. Akční plán EU. Ano, akční plán EU bereme velmi vážně. Lady Kylie to zmínila. a litovala toho, že tahle diskuse není veřejná. To zmiňovala se z vás. Další také zmiňovali ty minimální eh, to minimální zdanění. Eh, já chci říct, že tohle eh, vůbec ta diskuse byla takovým důležitým prvním krokem a bylo tedy potřeba to mít nejprve na neformálním zasedání, abychom to vůbec mohli dát na program. Takže tohle téma jsme nastolili, teď už se to smazat nedá a teď se určitě vrátí zpátky právě ve směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, takže eh, je lepší eh, neříkat, eh, že prostě hned to nebylo všechno veřejné, že to je škoda. Já si myslím, že je dobré, že vůbec jsme to nastolili jako téma. Protože celá řada zemí byla dokonce proti tomu k těm zprávám k jednotlivým zemím. V tuto chvíli čekáme na výsledky hodnocení dopadu, které provádí komise a potom na základě těchto výsledků se podíváme, jak eh, budeme postupovat v téhleté oblasti. Samozřejmě jsou legitimní otázky, které zaznívají v tomto kontextu a my si musíme počkat na to vyhodnocení ze strany komise a také doporučení, které komise předloží. Otázka pana předsedy o přístupu k dokumentům zejména tedy k dokumentům eh, ohledně toho eh, kodexu chování. Rada už eh, podpořila větší transparentnost tím, že vám zasílá celou řadu informací. Zaslali jsme vám hned celou řadu dokumentů v květnu. Některé členské státy si ale dělají starosti a rada si také dělá starosti ohledně poskytnutí plného přístupu, protože to by mohlo potenciálně podkopat uh, Ehm, utváření politiky členských států a dobré fungování pracovních skupin. Takže tohle to jsou zásady, které způsobují problémy. Samozřejmě naše role jako předsedy rady je, abychom eh, usnadnili řešení či nalezení řešení tohoto problému, ale eh, nejsme v tom sami, takže se s vámi spojíme a budeme spolu s vámi se snažit nalézt nějaké eh, uspokojivé řešení. A nyní třetí země a vztahy s nimi. A potom samozřejmě otázky týkající se role třetích zemí v eh, přitahování společností. My v Evropě potřebujeme mít eh, koordinaci daní nebo nějaký daňový systém, který by se přibližoval. To se určitě stane v kontextu iniciativy BEPS. Tam eh, předneseme celou řadu ehm, ehm, možností, eh, jak, alternat, jak modernizovat eh, daňové systémy v Evropě, ale samozřejmě země budou muset držet ty pravidla, dodržovat pravidla BEPS. Takže tady v podstatě je takový cíl nastavit si eh, spravedlivé podmínky pro všechny. Tím tady odpovídám na otázku řecké kolegyně. Co se stane EU, pokud už nebudeme atraktivní? Takže BEPS eh, se nezaměřuje pouze na EU, je to iniciativa OECD a v eh, Jde tady o to tedy, aby mm, nějaké země nepřitahovaly investice e, e, díky některým škodlivým praktikám, zejména tedy v oblasti daní. A teď poslední odpověď, protože čas běží. Na závěr tedy chci říci, že i nadále budeme v kontaktu s daňovým výborem. A to do té doby, než dokončíte vaši zprávu, ve chvíli, kdy budete eh, potřebovat eh, se o něčem pobavit ještě bilaterálně, tak k tomu jsme samozřejmě k dispozici. A eh, vyjadřuji přání, že snad všechny země budou spolupracovat s daňovým výborem a na závěr bych rád řekl, že pan předseda v úvodu řekl, že stále ještě jsou země, které nezaslaly vůbec žádné informace a já tady opravdu doufám, že všichni bude dodržovat pravi, budou dodržovat pravidla a ty informace poskytnou. Eh, Pane předsedo, my všichni víme, že souhrou událostí tak tak vlastně v Lucemburské předsednictví představuje i možnost, jak postoupit v této oblasti, eh, že se může skončit s celou řadou eh, postupů a praktik, které jsou nepřijatelné a zároveň, že se bude moci dojít k nějaké společné eh, definici o daňových rozhodnutích a že se přejde k nějakému akčnímu plánu o BEPSu. My všichni si Eh, jsme rádi, že lucemburské předsednictví je rozhodnuté, že do října dospějeme k, ke schodě o tomto textu o daňových rozhodnutích a že možná do konce roku se shodneme potom na konečné verzi. Ideál by bylo, kdyby i ty ostatní aspekty, jako eh, CCTTB a ostatní aspekty, o nich se tady hovořilo, že bychom dospěli ke schodě a to uh, ve stejném období. Jenom dvě poznámky. Jedna, když budeme hovořit o uh, zpětném uplatňování eh, tomto daňových rozhodnutích, tak si myslím, že eh, je absurdní, abychom se na to takto dívali. Je třeba vzít v potaz všechna daňová rozhodnutí, která jsou v současné době použitelná. Eh, Přece se nebudeme dívat na e, to, co se dělo před pěti, deseti, stolety. E, pro nás je rozhodující to, co platí dnes, čili to je otázka diskuze, ale my se o tom budeme rozhodovat v rámci trialogu. A další bod. Vy jste, pane předsede, řekl, že pro vás je to pokrok a je to pokrok a my vám blahopřejeme, protože e, konečně v Ekofinu poprvé se diskutuje na toto téma. A toto, tato diskuse však není veřejná. Máme budeme mít dobrý systém daňový, pokud budou členské strany zajedno. A to znamená, že každý ten mm, evropský režim bude založen na právu občanů eh, hlasovat o svých daňových systémech. Čili je třeba, aby mychom dokázali, že tato diskuze, která díky vám také proběhla v rámci ECOFINu a díky, je to nejenom díky vám, ale díky všem, kteří se nám teď připojí, tak bude dobré, když tato diskuze se stane opravdovou eh, demokratickou veřejnou diskuzí. Takže vám děkuji, že jste k nám přišel. Respektujeme čas tak, jak jsme si to stanovili, takže nyní dvě minuty pauzy. Doprovodíme pana eh, předsedu Ekofinu eh, vyměníme tady distribuci rozložení hm, lidí u předsednického pultu a budeme pokračovat.

Pane ministře, vážení kolegové, eh, zahajuji tedy druhou část dnešního eh, zasedání eh, této dočasného výboru se Chtěl bych poděkovat čtyřem ministrům, kteří se k nám dostavili a kteří přijali nejenom naše pozvání, že se dostaví před tento výbor. Myslím, že to je poprvé, že zatím žádný výbor neměl v jednom čase čtyři ministry. A čtyři ministry tak důležité. Takže my jsme si vyslechli eh, předsedu Graminu a nyní si poslechneme pana Padoana, který je ministrem financí Italské republiky, potom pan Česapa, který je ministr financí Francie, pak máme eh, Eh, Luise de Guindos ze Španělska a pana, potom pana Wolfganga Schäuble, který je ministrem Federální republiky Německa. Myslím, že není potřeba, abych je nějak zvlášť představoval. Rád bych jenom připomněl, že tato, tento dočasný výbor byl vytvořen Evropským parlamentem proto, aby politicky odpověděl na ten skandál, který, ke kterému došlo díky eh, novinářům, který mám na mysli LuxLeaks. A jednalo se o způsob, kterým eh, se eh, daně a zisky, ke kterým docházelo v 28 členských státech a zisky některých největších nadnárodních společností se jim podařilo uniknout daním a dokázali se vyhnout tedy různým systémům daňovým a dokázali tedy e, využít různých e, kliček v zákoně a e, tím dosáhli nelegálního zisku. My Eh, jsme zkoumali víc než 6 měsíců tuto otázku a dnes večer máme zde s vámi toto setkání. Je to poslední veřejná výměna názorů s těmito pověřenými ministry. Naše zkoumání vlastně se týkalo 28 členských států. Získali jsme odpovědi a jsme velice šťastní, že čtyři nejdůležitější státy Evropského společenství nám odpověděli, a to nejenom písemně, ale i tak, že se sem osobně dostavili. Takže my si vyslechneme v první eh, chvíli eh, tyto ministry a potom dáme slovo zpravodajům a 12 řečníkům, kteří se zapsali. A jak to řekl pan Gramiňa, jelikož nemáme tolik času, tak já prosím každého z mluvčích, eh, každého z členů tohoto výboru tak se, aby respektovali řečnickou dobu dvou minut aby potom bylo možné eh, jim odpovědět na všechny jejich otázky. Takže chápu, že naši hosti eh, si rozdělili svým způsobem nějak náměty diskuzí, takže eh, budou hovořit podle protokolu ECOFINu. Takže Itálie, Francie, Španělsko a, a Německo. Řekl jsem Angli, Anglie, promiňte, opravuji se. A pět minut nejsem si eh, jistý, že bych je dokázal okřiknout, pokud někdo eh, eh, tuto, tento limit pěti minut překročí, ale každý to ví, že máme málo času, takže pane ministře Padone, děkuji za to, že jste přišel, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A vzácní členové parlamentu, dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem velmi postěn tím, že jsem se mohl sem dostavit k výměně názoru o e, zdaňování podniků. Je naprosto nezbytné, aby e, tato diskuze proběhla na evropské úrovni, a to o únikách, unicích daňových a o e, boji proti agresivnímu plánování daňovému. Dialog se výborem taxe je opravdu skvělou příležitostí. U Itálie pro Itálii je to téma velice důležité. My podporujeme veškeré úsilí eh, plánu eh, BEPS a OECD a jsme přesvědčeni, že budeme moci na, tyto, na tento problémy odpovědět, pokud se spojíme a odpovíme na něj na evropské úrovni. V minulém roce za italského předsednictví jsme nastavili takový řád a chtěli jsme, aby se o, disku, o problematice BEPS hovořilo na úrovni Evropské unie a vytvořili jsme i agendu EU BEPS, eh, které lotyšské předsednictví rozpracovalo ještě dále, aby bylo možné ho implementovat. A to samé, v tom samém pokračuje i lucemburské předsednictví. Abychom mohli eh, čelit těmto fenoménům BEPS na úrovni Evropského společenství, tak podle mého soudu je důležité posílit právě eh, podpořit eh, kontrolní organismy eh, pro zdanění společností. Bylo již eh, uděláno mnoho v tomto směru, například minulý leden jsme odsouhlasili směrnici o dividendách mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, kde je klauzule o kontrole de minimis a o dividendách. Já jsem rád, že zde došlo i k návrhu směrnice o e, úrocích a o e, licenčních poplacích. E, systém proto, aby v Evropské unii vládla spravedlivý systém daňový, tak byla přijata důležitá iniciativa v červnu minulého roku, kterou pokládá velice důležitý dokument, o němž hovořím, popisuje velké problémy, které v současné době existují v tomto oboru a zároveň i stíní, nastínuje systém eh, daňového systému v Evropě a snaží se adaptovat tento systém na současnou globalizovanou a digitální společnost. Michel Volgam a pan komisař Moskovici loňského roku v listopadu společně se mnou jsme Eh, vyzvali komisi, aby přijala veškeré iniciativy k tomu, aby bylo možné řešit různé problémy, které jsou spojeny s problémem BEPS. Já pokládám tu komunikaci a těch pět eh, a těch pět klíčových eh, kroků jako první odpověď a děkuji komisi za tuto iniciativu. Akční plán, který komise předložila, Eh, je důležitý, neboť tam potrhuje důležitost eh, návrhu směrnice, eh, která by předložila konsolidované, či, či, konsolidované znění tedy daňového systému CCTTB. To je něco, co já zcela sdílím. Společné, společná pravidla pro, společnou, pro společný daňový základ by pomohlo vyřešit problémy a nesrovnalosti mezi jednotlivými daňovými systémy v členských zemích. Eh, ty podniky, které pracují na nadnárodní úrovni, by měly z toho velké výhody. Eh, zjednodušili by se jim eh, administrativní zátěže a měli by větší právní jistotu. Pracovali bychom v příznivějším klimatu a přispěli bychom lépe k růstu. V této perspektivě by se mělo pokračovat eh, krok za krokem to, jak přijde tak, jak komise navrhuje. Akční plán komise se zabývá i optimalizací eh, škodlivých daňových praktik. Eh, agresivní daňové plánování lze propojit i s mm, daňovými systémy v některých členských státech. Dochází také ztrátám příjmu a a poškozuje to i podniky, které pracují na lokální úrovni. Dochází k distorzi konkurence a podrývá se kompetitivita a růst v evropském společenství. Daňová, škodlivá daňová konkurence, která chce eh, přitáhnout zisky podniků na určit, k určitému státu, vlastně škodí ostatním členským státům a zabraňuje jim, aby vybírali oprávněně daně tak, jak jim náleží. Je střeva, aby se opět eh, předimenzoval eh, vybírání daní a podpořil růst. Tento plán akční chce posílit i eh, práce etické, kupiny etického kodexu. I toto je cíl, s kterým zcela souhlasíme a podpoříme ho. Na závěr máme konkrétní možnost postoupit velice rychle potírání fenoménu BEPS a můžeme zajistit lepší koherenci daňových systémů eh, v rámci evropského společenství a to eh, ve prospěch jednak eh, boje proti agresivnímu daňovému plánění a jednak ve prospěch zjednodušování zjednodušování administrativní práce pro všechny podniky, které působí na Evropské unii. Evropský parlament, a jsem o tom přesvědčen, může velmi přispět k pracím a rady. Já jsem si zcela jist, že ten dialog, který zahajujeme dnes, bude moci přispět k rychlému pokroku v, tomto v této choulostivé oblasti daňového, daňového zatížení podniků. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám všem za pozornost. Děkuji, pane ministře, že jste eh, eh, zahájil tuto diskuzi především k akčnímu plánu BEPS OECD. A nyní předávám slovo Michelovi Sapovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám všem, eh, že jste nás pozvali tak jsme se setkali vždycky, tak jsme se tu zde setkali všichni čtyři a je to na důkaz naší vůle, že chceme být eh, co možná nejefektivnější, co nejrychleji také. Eh, protože eh, boj proti, tedy proti daňovým únikům a proti agresivnímu plánování daňování musí být co nejúčinnější. To jsou věci, které my přijímáme, můžeme přijmout určitý díl daňové konkurence, ale e, v celku e, je e, třeba mít systém, který v němž bychom se vyhnuli nelegálním postupům. Je to nesnositelné pro náš rozpočet, pro naše pro naš veřejnou, veřejnou, veřejné Francie potřebuje také mít eh, pravidla, která by byla kolektivní a která by pomohla eh, zlepšit eh, škodlivý daňový, škodlivý daňové úniky. My jsme předložili komisi celou řadu návrhů. Byla již i navržena směrnice, vy ji znáte, jedná se o směrnici, která chtěla Eh, která chtěla zajišťovat eh, daňová, přeshraniční daňová rozhodnutí, eh, Do 17. června bylo přijaté i sdělení komise a program práce, který směřoval k lepšímu z, zkvalitění této práci. Francie to přijímá ve svém celku, ale rád bych chtěl při tom rozdělení těchto, tohoto tématu, tak jak jsme to rozhodli, tak bych rád zdůraznil a hovořit, hovořil podrobněji o jednom detailu. Členské státy zahájily e, myšlenku o tom, že by měla být e, minimální, daňová, minimální daňový základ Přál bych si, abychom našli zcela konkrétní odpovědi na toto téma. E, Evropské právo se soustředilo na jedno téma a to je vymezit se proti dvojímu zdanění. To je e, dobré, ale nestačí to, protože je třeba také zajistit, e, že i příjem bude zdaněn alespoň jednou a to správným způsobem v rámci Evropského společenství, tak, aby to bylo spravedlivé a tam k tomu tak zdaleka nedochází. Eh, co se týče minimálního eh, zdanění, tak to je nástroj, který je velmi účinný a měl by fungovat v rámci vnitřního trhu. Dnes se eh, diskutuje v radě na toto téma. Jde o revizi směrnici o daňových rozhodnutích a text sám osobě, kdy byl přijat, tak bude již velkým pokrokem. Já zcela sdílím to, co říká komise ve svém sdělení ze 17. června 2015. Přepracování této směrnice je první příležitostí, jak reagovat. Jak to řekla i komise, bude možné potom i vypracovat směrnici o ceřiných společnostech a o mateřských společnostech. E, jedná se o to, aby aby se, eh, aby se směrnice o zdanování u, aby se eh, jistá pravidla zdaňování neaplikovala na eh, podniky. Je třeba, aby stát měl možnost danit ty podniky, které, ne, které získávají zisk na jeho území všechny eh, zisky musí být zdaněny, ale jen jednou a, a na jednom území v rámci jednotného trhu. Eh, jedná se o to, abychom změnili směrnice, které již existují. I když eh, je to nyní jiné téma, tak my se snažíme dospět k harmonizaci a víte, že musíme najít jedno, jednomyslnost k tomuto téma. Já myslím, že třeba dělat rozdíl mezi začleněním eh, okamžité, okamžité uplatnění toho stejného zdaňování, protože myslím, že mnozí se proti tomu budou bránit a nebudou chtít eh, za obě dvě ty opatření eh, začlenit na jedno. Nový návrh bude eh, uplatňován postupně. Nejprve se budeme snažit najít kompromis eh, a harmonizace nebude již eh, dobrovolná, ale povinná a bude to znamenat opravdové opravdu uspokojení pro podniky, které pracují v evropském trhu. To to, co jsem chtěl říct, je jako příspěvek eh, k našemu eh, tématu společnému, eh, k tomuto důležitému tématu. A rád bych ještě pohovořil o tom nejmenš, o tom minimálním zdanění. Merci, monsieur. Děkuji, pane ministře. A nyní pan Luis de Guindos. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám za pozvání, abych se eh, mohl zúčastnit eh, tohoto mimořádného zasedání vašeho výboru. Je to mimořádná příležitost eh, přemýšlet o daňové politice spolu s kolegy. Je to oblast, která se stala jednou, jedním z cílů Evropské hospodářské agendy, zejména pokud chceme prohloubit jednotný trh. Jak jistě víte, Eh, zatím došlo k nedostatečné koordinaci daňových politiky eh, ve členských státech má před sebou klíčové výzvy. Za prvé eh, je tady rozmanitá daňová politika, máme tady určité překážky pro malé a střední podniky, které potom nemohou konkurovat velkým firmám. Potom, jak získat ty peníze protože některé firmy agresivně daně plánují a potom jsou tady velké problémy. Za prvé je tady eh, princip eh, transparentnosti, který je velice eh, důležitý. A v této době se všechny naše země snaží velice dát dohromady nebo do pořádku své veřejné finance. A proto musíme obnovit daňové daňové hm, Eh, daňovou rovnováhu. Eh, v posledních měsících se hodně hovoří o daňových rozhodnutích v Evropě. Ta mohou být užitečně eh, na, jako nástroj v určitých okolnostech, protože zajišťují právní jistotu. Pokud ovšem mají firmy rozhodovat v jednotlivých zemích, tak, jak dobře víte, tak Eh, mohou také vytvářet eh, škodlivou daňovou konkurenci mezi členskými zeměmi. A proto se eh, Španělsko domnívá, že by se komise měla zabývat tedy tím, jak rozšířit ty informace pro, mezi všemi členskými státy a že Španělsko určitě táhne za jeden pro vás s ostatními. Rozhodně je třeba zneužít, tedy, zabránit eh, zneužívání pravidel. Musíme postoupit eh, směrem k eh, jednotnému trhu. Dochází k erozi daňové základny a musíme se tedy zabývat tou otázkou BEPS. Zprávy, které byly vydány k tématu aktivit, eh, které mm, budou realizovány, jsou velice užitečné. Brzo se to bude projednávat na zasedání G20 v Limě. Řada národních firm byla vyzvána ke spolupráci, některé nám předaly informace, ehm, potom daňové úřady musí vyvíjet příslušné aktivity v této oblasti. Evropská unie musí eh, tady eh, udeřit Eh, pěstí do stolu. Musí ukázat, že je odhodlaná a, a zajistit větší koordinaci eh, činnosti daňových eh, úřadů jednotlivých států. Evropská komise zde užitečně předložila některé návrhy, například změna směrnice o administrativní spolupráci. To je účinný krok správným směrem. Evropská unie v tuto chvíli je průkopníkem, pokud jde o automatickou výměnu informací. Španělsko eh, souhlasí s tímto přístupem. I my jsme eh, začali eh, tedy vyjet činnost v této oblasti. Chceme mm, zavést mezinárodní normy, pokud jde o výměnu informací daňových. Eh, už chceme, aby to fungovalo už v roce 2017. Eh, Přijeli jsme řadu kroků, jejich cílem je harmonizace eh, zavádění účinného systému zdanění firm. Pokud jde o podniky, které podnikají tu škodlivou činnost, například využívají z nepatřičných daňových slev nebo si eh, vybírají nevhodnou daňovou rezidenci, tak, eh, chceme, tak eh, u nich chceme vyvodit důsledky. I dokonce i v naší činnosti jsme, jsme napřed před termíny stanovenými OECD. Chceme, aby podniky byly poctivě a aby daňové úřady bojovaly proti agresivnímu daňovému plánování. Podniknuli jsme podstatné kroky. Například jsme zveřejnili seznam subjektů, které se dopouštějí eh, škodlivých daňových aktivit. Do budoucna budeme také chtít reformovat eh, svůj systém, který se bude týkat eh, duševního vlastnictví a patentu kde také probíhá velké zneužívání. Musíme vykořenit agresivní daňové plánování. Musíme eh, jednat účinně, musíme spolupracovat s různými or- mezinárodními organizacemi a eh, Evropská unie by tady měla jít příkladem. Eh, zejména v tuto chvíli, kdy se eurozóna potýká s řadou obtíží. Teď je třeba odhodlaně se snažit dosáhnout našich cílů, jinak jich nedosáhneme. A nakonec eh, slova panu Wolfgang Schäuble. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Německo vítá práci eh, tohoto výboru, protože jsme přesvědčeni o tom, že daňová rozhodnutí už eh, nejsou, se nepoužívají, či nesmí se používat jako nástroj škodlivých praktik. A proto samozřejmě také předpokládáme eh, eh, změnu eh, směrnice o vzájemné pomoci v tomto smyslu. Když se třeba podíváme na příčiny BEPS, které už popisoval kolega, pokud to chceme posílit a vlastně bojovat proti takovému to oslabování daňové základny a tak dále, a také eh, pokud chceme pokračovat ve věcech, ve kterých jsme už započali v eh, Evropě, tak potřebujeme posílení, a to jasné eh, posílení právě skupiny k etickému kodexu, o které teď něco více řeknu. Tahle ta skupina byla založena v roce 97 protože eh, samozřejmě jsme věděli, že existuje jakási daňová konkurence, ale ta samozřejmě potřebuje svůj rámec. A také jsme byli přesvědčeni o tom, a také jsme to tak ustanovili, že různé daňové sazby nejsou, nejdou proti e, daňové konkurenci, která je stále ještě férová, Ovšem e, u to přiznání samozřejmě nesmíme se zastavit. Musíme při nejmenším stanovit nějaké minimální sazby. A druhá připomínka, e, e, Všechna tohle rozhodnutí padla tedy jednohlasně, to nesmíme, na to nesmíme zapomínat, když potom začínáme s tou prací. Tahle skupina pro etický kodex eh, vycházela z těchto premis a eh, vlastně tedy působí už 18 let, odvedla už velmi dobrou práce, eh, poskytla celou řadu impulzů a také přispěla k tomu, či iniciovala celou řadu, eh, eh, přispěla k tomu, že jsme tedy označili eh, řadu daňových praktik jako škodlivé, také poskytla jakýsi nový impuls, který teď potřebujeme. Musíme se tedy bavit o mandátu pro tuto skupinu, který vlastně musíme zno, zno, znovu odsouhlasit. Tahle ta skupina se snaží si stanovit nový pracovní program. Tam se eh, eh, hovoří také o eh, takzvaných platbách, které od odchozích platbách. To směřuje zejména tedy do jakýchsi daňových oáz ve třetích zemích. To samozřejmě není v zájmu členských zemí ani Evropské unie a proto je potřeba se tomu nějak věnovat, což je samozřejmě jednoduše řečeno, ale v praxi se to provádí poměrně těžko, nicméně musíme se o to snažit. Potřebujeme také e, změny v postupech této skupiny potřebují efektivní formy podávání zpráv na e, finančním ministrům. My, finanční ministři, se také na ECOFINu musíme věnovat těmto otázkám a nemůžeme to ponechat pouze tedy na té technické úrovni Eh, protože ta práce se tam samozřejmě odvádět musí na technické úrovni, ale my se tím musíme zabývat také. Bylo by ještě lepší, kdybychom v samotné skupině mohli rozhodovat většinově, což by samozřejmě zvýšilo efektivitu těch eh, rozhodnutí a uspíšilo by to jednotlivé postupy. A potom podávání eh, zpráv ECOFINu, to nemusí také probíhat pouze jednohlasně, ale mohlo by to být také většinou to by bylo eh, nutné. To, že to tak zatím není, to je ještě tedy eh, eh, v rámci tedy evropského primárního práva. Ale samozřejmě tedy potřebujeme efektivní reformu podávání zpráv. Tato skupina zatím samozřejmě nemá žádné legislativní pravomoci, ale musí být v, v situaci, kdy bude schopna eh, přeskoumávat ty eh, daňové návrhy a samozřejmě bude také předkládat eh, takzvaný soft law, jakási nelegislativní doporučení, která se potom ale dostanou do politického procesu a budou potom prosazena různými nařízeními. Je O tom se tedy eh, diskutuje eh, a zřejmě do konce roku dosáhneme změny těch pravidel. Já každopádně si myslím, že díky této skupině eh, zadaných podmínek máme teď dobrý nástroj pro to, abychom předávali zase dále nějaké takové pobídky pro boj s daňovými úniky, s daňovými podvody a snažíme se tedy eh, proti něm bojovat ještě efektivněji i díky této skupině. V minulém roce jsme odstartovali celou řadu řízení a teď na tom samozřejmě musíme pracovat dále, tak aby to bylo všechno implementováno, tak jak jsme to dělali třeba u těch daňových rozhodnutí informačního výmě, informační výměny, jak to budeme také dělat eh, v případě eh, té směrnice o úrocích a proto tedy žádám o to, aby postupy pro tuhletu skupinu o etickém kodexu byly ještě zlepšeny. Děkuji. Merci, monsieur le ministre. Děkuji, eh, pane ministře. A nyní slovo do sálu, čili já bych prosil všechny řečníky, aby dodrželi řečnickou dobu dvou minut. Eh, mohli jste obdivovat disciplínu našich ministrů. Čili musíme dokázat, že jsme také tak disciplinováni. Takže, no, abychom usnadnili výměnu názorů, tak prosím, pokud je to vhodné, tak eh, upřesněte, kterému z našich hostů eh, kladete otázku. Začneme s pravodajmi Eliza Ferreira. Dvě minuty. Já vám děkuji eh, všem páni ministři. Za prvé, Doposud jsme měli za to, že eh, neprobíhala žádná výměna informací mezi eh, členskými státy a eh, například Lucemburskem nebo Nizozemskem. Nicméně od roku 1977 můžete informace vyžadovat. Z jakého důvodu to zatím neproběhlo? Vzhledem k tomu, že všichni se shodnete na tom, že vaši občané velmi trpí eh, vyhýbáním se placení daní v Evropě. Za druhé, vy jako eh, političtí a eh, ekonomičtí kapitáni Evropy v Evropě se dostatečně silní. Máme tedy předpokládat, že je tady nová agenda, podle které se daňové věci budou koordinovat a že pokud dojde k nějakému pokroku, nebo nedojde k žádnému pokroku, tak to máme klas na vinu vám. Za třetí, eh, jsou tady eh, konkrétní věci, o kterých se teď jedná. Jedním z nich je podávání zpráv o jednotlivých zemích. Probíhá to v trialogu a rada nepomáhá, se nestaví vstřícně. Podávání eh, zpráv o jednotlivých zemí je velice podstatné ohledně trans- kvůli transparentnosti. A nám bylo řečeno, že Itálie, Francie, Španělsko a Německo eh, blokují eh, to vyjednávání. Je to pravda? A poslední připomínka a eh, přístup k informacím. Občané chtějí vědět, z jakého důvodu není žádný pokrok a kdo ho blokuje na radě. Pokud jde o rámec OECD nebo etický kodex, tak to nestačí. Jsme na vnitřním trhu, jsme eh, na měnové unii a už končím. Takže tohle si vyžaduje mnohem užší koordinaci v daňových otázkách. Děkuji. Děkuji, Elizo. Další zpravodaj a Michal Tograt, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo že i eh, svým nasazením jste přesvědčil eh, ministry, aby se sem dostavili a děkuji srdečně pánu ministrům. Je velice důležité, že jste tady dnes s námi. Jako zpravodaj eh, jsme se pokusili jsme odhalit. Všichni věděli, že se dějí, dějí danové úniky, ale ty rozměry, že jsou to stovky miliard, že ucházejí rozpočtům, to jsme nevěděli. I ten eh, konkurenční aspekt je tady masivní a eh, zjistili jsme, že přehnaně složité národní daňové systémy vedou k eh, vzniku děr, kudy otékají prostředky. A já se ptám, že léta, desetiletí už zjevně na Ecofinu se jedná za zavřenými dveřmi. Jak to opravdu probíhá? kde, odkud pochází ten politický odpor. Naši občané se nás ptají, proč je to všechno takové tajnuskářství. Mohl byste nám říci, odkud je kladen ten odpor? Protože je zřejmé, že Evropský parlament členské státy, členským státům nebráním, aby ten problém zprovodili ze světa ani komisi ani komise to nedělá, je zřejmé, že potřebujeme nějaký minimální rámec, nějaký základní společný daňový eh, základ a z toho odvozené eh, sazby. A společná eh, společné, Spolková republika Německo, pane doktore Schäuble, já bych se vás zeptal jako posledního. Bundesrat, eh, spolková rada se vyžádřila mm, negativně, také jste chtěli jenom anonymizovaná data podle paragrafu 89 a paragrafu 88 ty chcete úplně vyškrtnout z té Takže Existuje vůbec eh, schoda o tom, co to jsou daňová rozhodnutí a proč nechceme vytvořit eh, clearing informační u komise? My si myslíme, že by to bylo eh, zcela třeba. A nyní skupiny EPP Pablo Famla de Pamplona. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji ministrům. LuxLeaks je důkazem, že je naprosto nezbytné, abychom dospěli k daňové jednotné politice. Čili je třeba, abychom nemrhali časem a abychom eh, dosáhli daňového jednotného systému. Ministři zde navrhli různé návrhy, zdají se být velmi ambiciozní. I eh, Evropská komise předložila ambiciozní akční plán. Můj dotaz je následující. Kdy se tato opatření budou moci aplikovat? A pokud se budou aplikovat, budou pro občany zárukou, že k těmto fenomenům už nebude docházet? Existuje jistá anomálie v eh, Evropské unii a to je Gibraltar. V novém kontextu eh, do kterého směřujeme, bychom měli čelit i této anomálii evropské. Já bych rád eh, slyšel názor ministru hlavně eh, ministra de Guindos k tomuto. Děkuji, Pablo. Pan Zíman. Děkuji, eh, pane předsedo. Práce na tomto výboru nám ukazuje, že státně organizované daň, vyhýbání se daní existuje a nejenom, že to používají prohrané podniky, že tohle probíhá v eh, řadě zemí a je to součást jejich eh, obchodního modelu. A velcí eh, vítězové jsou národní firmy, velcí poražení jsou země, kde nemají daně. V rámci Niedermayerovy zprávy jsme udělali studii, ze které vyplývá, že 50 až 60 miliard se takto ztratí na výnosech ročně když se k tomu připočítáme, eh, eh, připočítá eh, i účinné daňové sazby, je to 160 miliard, je to polovina evropského rozpočtu nebo polovina rozpočtu Spolkové republiky Německé. Když se podíváme na velikost toho rozpočtu, tak si říkáme, jak to, že velká veřejná diskuse byla taková zdrženlivá v této věci. Když tady řešíme jiné problémy, tak tam eh, členské eh, státy, eh, které jsou znevýhodněné, se ozývaly, ale tady ne. Tady se trpělivě koukáme jinam. Členské státy dívají jinam. Takže prosím, vysvětlete, vysvětlete nám, proč si myslíte, že proč má takový ten, ten problém takovou Eh, takovou dimenzi a přesto politická diskuse eh, o tom není vedena. A druhá otázka k eh, daňovému základu pro vyměřování daně z příjmů fyzických osob. Lze to pragmaticky učinit? Pan Dariči se chce omezit nejdříve na společný vyměřovací základ bez konsolidace. Jak si myslíte, jak jste připraveni prosazovat konsolidaci na evropské úrovni jako eh, předpokladu eh, co by spravedlivého daňového systému v Evropě. Merci, Peter. Děkuji, Petře. Pro EKR, jeho místo předseda. Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat vás, pane spolkový ministře financí. Eh, jistě se shodneme, že tady máme přece velký skandál. Dověděli jsme se o firmách, které jsou schopné eh, zdanění eh, svého zisku stlačit pod 1%. Slycháme také o poč- o číslech, e, trojmístných číslech v miliardách e, e, toho, co, oč přicházíme na výnosech. Od LuxLeaks už uběhlo 10 miliard. Máte představu, kolik miliard eur už Německu uniklo od té doby na daních a dokážete si představit, kolik to je? A mohl, mohl byste nám říct, kolik to je? A druhá otázka, kterou mám. Těžko se hledají evropská řešení. Na tomto výboru eh, pracujeme na tom, eh, a na gremích se to také dělá, jiných, a vy jste ale hovořil o tom, že vy máte princip jednohlasnosti a není zřejmé, eh, kolik evropských řešení bude moci být prosazeno. Ale můžeme také dělat něco na národní úrovni. A ptám se, jestli si myslíte, že i na národní úrovni, například německou legislativou nebo v jiných zemích, můžeme eh, postupovat proti eh, tomuto eh, vyhýbání se placení daní, které bylo odhaleno v rámci LuxLeaks? Pokud ano, tak za druhé se zeptám, co jste udělali jako spolkový minister financí, aby tato technika vyhýbání se daní na národní úrovni byla, aby se jich zabránilo. A pokud ne, tak proč si myslíte, že to nejde? Děkuji, Berto. Alde Kora. Děkuji. Za to, že jste všichni přišli sem. Já bych se ráda uh, zeptala eh, ministra Sapéna. Jak to vidíte, eh, jako, jak, to, jak vidíte to, co dělají firmy, které dělají výzkum a vývoj? Podívejte se, co ve Francii Eh, se děje v médiích, bylo eh, o tom, eh, bylo, mm, byly články o tom, jak se prosazování výzkumu a vývoje ve Francii dělá na úkor ostatních států. A pana ministra Šojbleho bych se zeptala na jeho názor na to, že několik členských států nereagovalo na dotazník taxe k těmto daňovým únikům, včetně nich Německo. Jak se k tomu chcete e, stavět, e, když e, řada členských států přislíbila spolupráci po aféře LuxLeaks? Děkuji, Koro. Evropská levice, Paloma López. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu ministrům, že jsem přišli na dnesní diskuzi. Poté, co vyplala na světlo světla aféra Lux, tak samozřejmě nebylo možné zůstat v nečinnosti. Bylo by potřeba, abychom pokračovali společně. Ale musíme jít směrem k daňové harmonizaci a, a musíme a musíme tedy se vyhnout takovýmto eh, věcím a nejenom teoreticky. Ale pohybujeme se v praxi a v konkrétní ekonomické praxi, jak je možné se vyhnout těmto, těmto daňovým únikům, protože to je praxe velkých nadnárodních společností a bank. A jak, jak tedy se tomu vyhnout, protože běžní občané jsou vlastně ve velkém daňovém tlaku. Uh, Mezi jinými jsou tady i e, potíže pro ministerstva financí, protože ti nedostávají e, tok financí, které potřebují pro to, aby mohli financovat e, naši Evropu. To všechno, co je potřeba, je transparentnost a já bych se ministra Oska zeptala, vy jste hovořil o této věci, ale v rámci rady vy jste vlastně byl proti větší transparentnosti v daňových otázkách a to, tom parlament eh, dá už dlouhší dobu požaduje tuto transparentnost. Mě to nepřekvapuje. Eh, protože byla přijata opatření daňová, která já pozitivně nehodnotím, která umožňují, že existují vlastně ještě eh, dohody, které umožňují zdvojité eh, zdanění a vlastně umožňují i daňové úniky. Ta daňová transparentnost je zcela zásadní demokratickým požadavkem a je třeba to respektovat a nemůžeme ji eh, jenom používat a aplikovat na statistické údaje. Děkuji. Eva Žulí. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, pánu ministrům, že eh, sem k nám přišli. Eh, vaše čtyři země jsou považovány za oběti daňových rájů a my prostě vlastně nevíme, proč jste nejednali a nezasáhli dříve a víc energicky, pane Schäuble vy jste například sdílel s Bundestagem eh, i tu aféru a Já bych chtěla, abyste vy jste vy jste sdílel eh, tyto informace i s tímto výborem taxe. Francie je pokládána jako země, která je na špičce boje proti eh, agresivní daňové politice. Vy nicméně vytváříte pro vývoj a e, pro vývoj a výzkum e, e, určitý prostor, který, který není v souladu s, s tímto opatřením. Jak vy ospravedlníte to, že máte takovéto dispozitiv, který vlastně podporuje tuto agresivní daňovou, daňové rozhodnutí. A Potom eh, říkáte, že eh, vláda se angažuje v této otázce, ale hlasovali, jsme, hlasovali jste o eh, nařízení, které vlastně podporuje banky, které mají možnost získávat obrovské zisky a mají speciální režimy. Pane ministře, kde tedy je koherence ve vašem postoji? My vám chceme připomenout, že už nepracujete pro Eh, auditorské společnosti, ale pro vládu. A nakonec eh, k těm informátorům. Eh, člověk, který je u základu tohoto skandálu, tak myslíte si, že je normální, že dnes tento člověk s Edwardem Párenem je jedinou osobou, která vlastně kterému hrozí, hrozí vězení, zatímco podniky, které vlastně prováděly daňové úniky, tak tím se nic nestalo a vůbec nejsou, ani, v, ani se o nich neprovádí šetření. Děkuji, kolegyně. A prosím vás, e, zdržte se osobních hodnocení a výrazů, čili EFFD Marko Valli. Děkuji, pane předsedo, děkuji také ministrům za to, že se k nám dostavili. Já jsem velice pozorně eh, vyslechl jejich prohlášení. Eh, samozřejmě jdou tím směrem proti společnému boji, proti tedy tomuto fenoménu daňových úniků. Bohužel já eh, už nějakou dobu projíždím Itálii a vysvětluji italským občanům a malým podnikatelům, kteří platí velké daně, a kteří eh, opravdu téměř umírají a mnozí museli přestat eh, pracovat a delokalizovat, protože už nedokáží být konkurenceschopní s těmi velkými nadnárodními podniky, které, kteří mají obrovské kontakty na ministerstva financí a mají smlouvy s těmito různými zeměmi. Eh, já vysvětluji těm malým podnikatelům, a oni se mi vždycky ptají, a kdo v tom něco může udělat a já odpovídám ministři financí a my tady máme ministři financí dnes, takže je třeba, abychom něco opravdu udělali, protože nemáme čas. Juncker přišel na poslední plenárce a řekl, že vlastně nemáme žádnou Evropu, nemáme žádnou, žádné společenství. Co my máme společně? Máme euro, máme rozpočet 50 miliard Eh, kde existují víceméně klientské dohody mezi politickými stranami a potom máme projekt této harmonizace daňové, ale to vlastně konkrétně vůbec neexistuje. Čili abychom eh, euroskeptici, kteří mají určité ospravedlnění v tom, že mají, eh, mají velkou podporu, protože opravdu Evropa nejde dál. Čili, jak to řekla kolegyně už přede mnou, v tom u veřejného je tady eh, pět zemí, které jsou zde eh, zastoupené a ty se staví vlastně proti opatřením. O nich se tady hovořilo a často se tady jedná o sdělení, které není možno šířit veřejně. Děkuji Marko eh, NF, pana Bernard Mono. Děkuji, pane předsedo. Pane e, eh, ministře, pokud já jsem to pochopil, vy si přejete bojovat proti dumpingu a e, daňovým únikům v rámci Unie a vy podporujete tedy návrhy BEPS i transparentnost. To je perfektní ale tento diskurs my už vysl- posloucháme 15 let a vůbec nemáte žádné výsledky konkrétní. Pořád eh, existuje ještě Eh, existují ještě vztahy mezi, unijní, mezi zeměmi a mimo unijní země. Projekt eh, harmonizace ještě stále není ukončet. Eh, spojené podniky nadnárodní se snaží zablokovat tento, tento proces harmonizace daňové v Evropě proto, aby mohli z toho mít ještě vývody. Je to prostě konkurence zcela nealeální. My si a myslíme, že toto vlastně potom nesou na svých eh, bedrech evropští občané. Eh, myslíme si, že by se toto mělo diskutovat v DG eh, o konkurenci a mělo by se tak jednat vlastnosti. Jedná se o distorzi konkurence na mezinárodní úrovni. A současný problém našeho výboru tak se je, ten, že nemáme žádné donucovací nástroje. Politici, eh, ty jsou zcela nepostižitelní a vlastně nedodržují vůbec pravidla Evropské unie. Mám dvě otázky. První eh, na pana Šojbleho. Byl byste proto, aby došlo k operaci s eh, Francií, aby docházelo ke kontrolám velkých podniků, aby bylo možné kontrolovat jejich daňové postupy a pro všechny ministry v rámci harmonizace myslíte, že Evropská unie by měla eh, měla hlasovat většinově a nejednohlasně o těchto daňových otázkách. Děkuji. A nyní se vracíme na EPP. Danuta Hübner. Děkuji, pane předsedo. Eh, Pánové ministři, já si myslím, že je obrovsky důležité, že jste mezi nás přišli, takže děkujeme. K tomu country by country reporting, eh, tedy vykazování činnosti v jednotlivých zemích, eh, víme, že evropské společnosti, které podnikají na eh, mezinárodní úrovni, jsou samozřejmě se potýkají s rizikem dvojího zdanění. A v rámci EU, abychom tomu zabránili, abychom to minimalizovali, jsme zavedli eh, úmluvu o arbitráži. Zdá se, že to funguje dobře, že to snížilo eh, zásadně toto riziko dvojího zdanění, ale vně Evropské unie není eh, takový to arbitrážní mechanismus, který by byl závazný. Teprve se tam podnikají nějaké první kroky v tomto směru, takže podávání zpráv v jednotlivých zemích, tady v podstatě tedy jde o podávání zpráv eh, o informacích, které by potom pomohly řešení eh, těchto sporů mezi našimi společnostmi a jinými společnostmi, takže bylo by dobré sdílet tyto informace v jednotlivých zemích eh, se zeměmi, které byly ochotny přijmout úmluvu o té arbitráži EU. Kromě toho eh, dva předsedové našich výborů napsali dopis, kteří, eh, ve kterém jsou úplně proti eh, tomuto, těmto zprávám z jednotlivých zemí. Takže jak zabráníme situaci, že zůstaneme sami v této důležité situaci, kdy máme daňová rozhodnutí, kdy můžeme tedy mít zprávy z jednotlivých zemí? Jak dostaneme zbytek světa, aby se pohyboval stejným směrem jako EU. Děkuji pro sociální demokraty paní Pervanš Beres. Děkuji, pane eh, předseda, pane ministře. Je to úžasné, že jste všichni čtyři zde, protože my jsme chtěli se setkat s mnoha eh, podniky, které nechtěli sem přijít a to, že jste se sem dostavili, to je určitý symbol. Vy si uvědomujete, že už e, není e, možnost toto vyřešit bez nás. A to znamená, že vy nevyřešíte nic bez nějaké společné metody. A myslím si, že vaše přítomnost zde je také výzva k tomu, abychom vám pomohli. A pokud vy chcete, abychom vám pomohli, tak vy nás musíte e, také podržet a pomoci nám. Takže já bych položila otázku a Především tu, že eh, se jedná o federaci veřejných služeb. Mezi 14 společnostmi, které se sem nechtěly dostavit, byla jedna, eh, kterou já znám docela dobře, a to je McDonald. Oni eh, řekli, že úniky daňové ty jsou vlastně ty nejsou ani miliarda eur. A e, došlo ke zkoumání v Francii, v e, šetření ve Francii, v komisi a oni nám odpověděli, že nám k tomu nemají co dodat. My samozřejmě bychom rádi věděli, jak ve Francii toto šetření pokračuje. E, možná bychom přátelským způsobem se chtěli zeptat španělského a italského ministra, zda by nechtěli třeba taky zahájit nějaké takové šetření vůči této skupině ve vašich zemích. To by nám umožnilo eh, sdílet tuto eh, informaci a lépe pracovat společně, aby vy jste mohli vlastně vylepšit naše daňové systémy. Děkuji, Pervanš. A pro EPP Fulvio Martucello. Ano, děkuji. Chtěl jsem se zeptat pana ministra Padovana. Eh, minulý týden eh, předseda eh, Evropské vlády ohlásil, že zruší dáně na viditelné služby, dáně z bytu, bytu dáně zemědělskou a dáně zemědělských podniků. Samozřejmě, že toto eh, prohlášení hned není eh, zrealizováno a to neznamená, že se eh, ty daňové úlevy mm, zrealizují, ale lidé mají pocit nespravedlnosti. Nebylo by vlastně lepší používat případné finanční případen finanční nástroj pro to, abychom konsolidovali náš rozpočet spíš, než Eh, zkrátit tyto daně, které eh, v Evropě už považují za negativní. Považují to za negativní, že tyto daně krátí. A dále vyplývá, že v Itálii ta daňové a daňové uniky jsou 91 miliard eur. To je vysoké číslo a hlavně eh, k němu dochází na eh, jihu Itálie a k tomu je ještě příliš velká administrativa, velká byrokracie a obrovské. Eh, vy byste, pane ministře, doporučil Italovi z jihu, aby tam zůstal nebo aby odešel někam jinam? Děkuji. A nakonec poslední sociální demokratové Ramona Horelia. Ano, Děkuji, pane předseda. Já jsem se vás chtěl zeptat, eh, vás, pánu ministru. Náš dojem ve výboru taxe je následující. Eh, celkově v Evropě existuje mm, veliké pobouření, kromě té afery LuxLeaks, eh, lidé jsou pobouřeni. A my tedy potřebujeme být zodpovědní. Ministr řekl důležité věci, na jedné straně je tady možnost, že bude posílená většina pro přijetí rozhodnutí a potom je tady také možnost, že dojde k minimální eh, sazbě daně pro eh, podniky. A celá společnost se snaží pracovat, eh, zpracovat tyto daně pro podniky. To po těch skandálech, po tom skandálu LuxLeaks bylo vlastně hned horší. Já chtěl poděkovat španělskému ministru, že se sem k nám dostavil. Vím, že má no, velmi mnoho práce, ale i tady několik důležitých otázek. Myslíte si, že dochází k podvodům i na e, daně z přidané hodnoty? protože dochází e, k velkým podvodům v příhraničních oblastech v Evropě. E, neexistuje podobný problém Eh, jako byl v LuxLeaks. Máme tady takové oblasti předhraniční, kde eh, problém s DPH je opravdu velký. Tam dochází k obrovským únikům. Nebylo by eh, potřeba stanovit i nejnižší minimální sazbu, abychom získali zpátky tento dluh. Evropská unie by měla možná vytvořit nějakou agendu, která by se zabývala daňovými otázkami. Myslím si, že e, možná nastal čas, kdybychom měli mít takovou agenturu, která by sbírala informace o e, tomto, která by prostě sbírala materiál, který by potom předkládala Evropské komisi a tato informace by byla reciproční. Není možná nezbytné, abychom měli nějakou daňovou evropskou agenturu. Děkuji. Děkuji kolegové, děkuji vám všem. Takže já si vezmu slovo, abych e, mohl reagovat a dal bych dvě otázky. Eh, nejprve panu eh, Michelovi Sapinové, potom eh, panu Šojblemu. Pane ministře, Sapin, vy jste říkal, že harmonizace daní CCCTB, to je velice důležité a to Francie podporuje. Ale jedná se o 12 až 18 měsíců práce. To mě trochu zneklidňuje po 20 letech eh, se vlastně o tom to už hovořilo před 20 lety. Já jsem tedy byl eh, zodpovědný za rozpočet. A eh, Francouzi potom změnili vládu, takže já potom mám nástupce, samozřejmě lepší, než jsem byl já. Ale o tom se už hovořilo před 20 lety. A ve skutečnosti vidíme, že vlastně teď máme příležitost a pokud my se té příležitosti nechopíme a s podporou médií, s podporou veřejného mínění, s podporou Evropského parlamentu a s podporem národních parlamentů, my jsme zde, eh, zde dali dohromady zástupce všech parlamentů, tak možná ztratíme tu příležitost a všechno se to rozplyne. A potom mám otázku na pana Šojbleho. Zatímco čekáme na to, když všechno dobře dopadne, až budeme mít tedy tu definici toho společné daňového základu, tak eh, potom je třeba, aby dobře fungoval i ten, eh, ta skupina etického kodexu. My jsme vyslechli předsedu tohoto výboru etického kodexu a abych byl stručný, tak řeknu, pane ministře, že eh, naše diagnoza zní, že tato skupina je taková mm, jako kráska spící, protože politicky se tam neděje vůbec nic. A my jsme si eh, vyslechli s velkým zájmem i to, že jste eh, velmi podpořili kolegy a že jste chtěl, že jste chtěli, aby eh, i tato, tato skupina toho etického kodexu měla opravdu nějakou politickou uh, sílu. Vy jste vytvořili tuto skupinu a dnes se zdá, že je to na takové administrativní úrovni, cituji, nemůžeme ale nechat tyto věci jenom na technické úrovni. A to máte pravdu, když to říkáte. Takže vy zřejmě, vy jste byl pro, abychom podpořili to, co navrhl Jean-Claude Juncker před tímto výborem minulý týden, že vytvoříme daňový výbor, který by víceméně pracoval na úrovni výboru ekonomického měnového výboru, e, který má e, role a funkce e, v rámci rady. Takže děkuji. Pánové ministři, máme docela dobrého času, máme pět minut pro každého z vás na odpovědi, takže chcete odpovědět podle stejného pořádku jako předtím, nebo opačně, to záleží na vás. Uděláme to opačně, nejdřív pan Šojble. Dobře, a skončíme Mnohokrát děkuji, pane předsedo, milý Alane. Začnu uh, otázkou uh, předsedy položenou tady na, závěrem, na závěr. A pokusím se uh, co nejvíce otázek zodpovědět, které mi byly adresovány. Já jsem se vyslovil proto, aby ta skupina pro etický kodex byla posílena, protože si myslím, že je, eh, eh, jině eh, je to realistický přístup, jak se dostat vpřed. Nicméně je třeba jít ještě o, krát, o krok dál, než navrhuje Jean-Claude Juncker, takže odpověď zní ano. Potom k otázce té první. Paní Ferreira paní zpravodajka se ptala, proč jste se o to teďka nestarali? Možná si vzpomínáte na mého předchůdce ministra financí v Německu. Ten chtěl poslat kavalérii mimo jiné do Lucemburska. Odpověď eh, tehdejšího eh, lucemburského eh, premiéra byla, že jsme tady už německé vojáky měli v Lucembursku a není třeba znovu. Takže je určitá zdrženlivost v jednání mezi členskými státy. A proto jsou určité hranice. My jsme se opravdu snažili. Už jsme se snažili. Eh, takováhle daňová rozhodnutí jsme tady nikdy neměli. Pan eh, eh, to je už se ptal, ta závazná výměna informací už je něco jiného, ale ještě to nezapadá do těch mezinárodních definic. Pro, vaše, pro vaši kolegyni, která se na to zeptala, tak jsme všechno zodpověděli, všechno jsme dali i k dispozici výboru i komisi k těm daňovým rozhodnutím. Musím dodat, že my všichni, včetně Evropského parlamentu, ať se na to líbí nebo ne, já jsem také eh, dlouho zákonodárcem, asi větš, déle než většina z vás, takže mm, pozor, kdybyste se mnou chtěl někdo eh, soutěžit, pokud jde o eh, dobu služby. Někdy ty hranice stanované právem nemůžeme využívat, Protože eh, my se musíme snažit řešit ten problém fakticky. My jsme v Evropě vázáni eh, smluvním právem. Já vím, že když udělám eh, návrh v Německu, že bychom měli omezit, tedy změnit smlouvu a v parlamentu, když dlouhé, trvá to dlouho v parlamentu a nezvládneme to. Takže musíme se držet daného primárního práva a to zní, jak zní. V Německu se musím držet německé eh, ústavy, je to i v jiných eh, zemích takhle. A u nás je navíc daňová zpráva věc zemí. Je to eh, dáno už z roku 1949 s pojenci. Takže je to takové poučení z minulosti, že jsme tehdy měli velice, nebo výsledek je, tedy, že máme že nemáme jednotu daňovou zprávu, máme slabou centrální zprávu. Jako finanční, minister financí si mám problémy, ale o těch teď, teď ne, se teď nebudu šířit. A potom eh, zpráva po jednotlivých, eh, informování po jednotlivých zemích. Eh, zatím členské, stát, členské naše země, spolkové země s tím nesouhlasí a oni jsou v um, oni mi opravdu někdy nedělají uh, radost, takže zatím nejsou uh, pro. Ale já jsem mm, sice nepřišel eh, stěžovat, ale přišel jsem vám odpovědět na to, proč něco trvá déle a kde jsou problémy. Pane kolego Tojrere, v posledních letech a, a už jste, já chápu vaši netrpělivost a částečně ji sdílím, ale my na druhou stranu v posledních letech v potírání daňových úniků ale také v omezování prostoru pro eh, obcházení eh, těmi jednotlivými, eh, v těch jednotlivých legislativách, dostali jsme se dále, než jsme si před pěti lety mysleli. Otázka je, jestli změny globalizací dané nás nenutí ještě dále a rychleji. Máme tady digitalizaci a její dopad na eh, zdanění hospodářské činnosti. Máme tady celou řadu oblastí. Je třeba to vyřešit jedině seriózní prací. Před několika lety bychom si vůbec nemysleli, že bychom měli automatizovanou eh, výměnu eh, informací s řadou zemí a od 1. ledna 2017 to bude implementované. To je krok, který si vůbec řada zemí nedokážela představit. V Německu máme daňové tajemství to je také otázka eh, toho, jaké se eh, informace dávají k dispozici. To je jeden z důvodů, proč, pane kolego z spolkové eh, země rozhodují o tom, nebo jsou zdrženlivé ohledně toho, které dají informace k dispozici a které ne. To daňové tajemství už tady máme 100 let. V Evropském parlamentu se příležitostně zabýváte také ochranou údajů a nárokem na soukromí. A když se má člověk kvůli zdaní úplně eh, odhalit, tak eh, tam někdo vidí hranice. A to je tedy, pane předsedo, můj pokus. Potom ještě ten společný vyměřovací základ. Tak, pane kolego, víte, že jsou tady eh, rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a jsou velice obtížně eh, slučitelné, eh, proto eh, je to nesmírně těžká věc a doufám, že komise se pohybuje správným směrem. Otázka je, otázka další je, jestli jsme odhadli, kolik státní pokladně uniká peněz. Všechno je tak tak nejisté, tak nepřesné, že úředním razítkem opravdu nemůžeme opatřit, proto eh, takovéto odhadly máme interně zpracované, ale eh, tuto otázku ale nikdy ne, nemůžeme zodpovědět, protože by to rozhodně nebylo eh, seriózní. Na národní úrovni se můžeme postavit proti vyhýbání daním. Ovšem otázka je tady spolupráce mezi zeměmi. Proto tady máme BEPS a, a rozhodnutí, musíme implementovat evropské právo. Jde to pomalu nebo tak rychle, jak to evropské instituce zvládají. A já myslím, já se omlouvám, že jsem přetáhl. Děkuji, pane ministře, takže já dám slovo nyní Luisovi. Děkuji. Mnohokrát, pane předsedo na neformálním zasedání ECOFINu v Lucemburku za lucemburského předsednictví jsem eh, myslel trošku nahlas, když jsem eh, hovořil. kdo by byl před pár lety řekl, že takhle v Lucembursku, eh, za eh, lucemburského předsednictví budeme hovořit eh, o těchto otázkách transparentnosti a daňových rozhodnutí. <laughs> Vidíme, že časy se opravdu mění. Změny, ke kterým došlo, jsou k lepšímu. Zazněla zde, eh, zaznělo zde několik otázek, které se týkalo konkrétně Španělska. Takže eh, ty zprávy za jednotlivé země, my už jsme dokonce o rok napřed jako Španělsko oproti tomu, co bylo stanoveno ze strany OECD. My to považujeme za zásadně důležitý krok a považujeme také za velmi důležité automatickou výměnu informací. Spolu s Itálií, Francií, Německem jsme takovými pionýři v výměně informací. Doufáme, že se z toho stane takový nový standard a také, že standardně budou vznikat nové sítě, protože čím více nás eh, bude, tím eh, kvalitnější ta výměna informací bude. Teď k Gibraltaru. Pro španělské úřady Eh, daňový režim na Gibraltaru jim způsobuje samozřejmě eh, jakési bolení hlavy a řadu problémů. Zejména z toho důvodu, že když se podíváte na eh, tento daňový režim, tak není dostatečně transparentní. Taková je skutečnost a e, španělské daňové úřady se s tím musí potýkat. Gibraltarský daňový režim je charakteristický nízkou mírou zdanění a dělá a často využívá daňová rozhodnutí. E, co se týče španělských daňových úřadů, my jsme překvapeni že tam eh, vlastně není eh, žádná, mm, žádný úřad pro podávání zpráv, tak jak v jiných zemích. Eh, proč tomu tak není? V návrhu zprávy nejsou žádné požadavky pro nějaké příklady z Gibraltaru. Je tam asi 160 um, ehm, daňových rozhodnutí, která nesplňují podmínky eh, pro státní pomoc. Eh, s tím musíme něco udělat. Potom eh, tady někdo hovořil o transparentnosti. Španělská vláda podporuje balíček transparentnosti, co se týče zdanění. Toto no, je balíček, který předložila komise, považujeme ji za dobrou věc. A také podporujeme směrnici o správní spolupráci a také eh, podporujeme tu automatickou výměnu daňových informací. Budeme to i nadále podporovat. Samozřejmě v kontextu daňových reform jsme podnikli celou řadu opatření, abychom dosáhli větší transparentnosti a abychom eh, zabránili eh, erozi daňové základny. Takže došlo ke změnám, zejména co se týče třeba um, zodpovědnosti správních rad společností, tak abychom potírali škodlivé praktiky ze strany společností a podniků. My si myslíme, že některá ta opatření, která jsme eh, uzákonili, ještě potřeba tedy eh, analyzovat jejich dopady, jejich výsledky. Samozřejmě eh, akceptujeme, že v některých procesech platí mm, pravidlo utajení. A teď přecházíme k takové další šedé zóně, kde bychom mohli dosáhnout pokroku. To je analyzování situací, které by mohly nastat, to znamená možnost eh, dalších typů daňových úniků občas se ukazuje, že k něčemu takovému dochází a to nejenom v případě tady podnikových daní, potom máme daň z přidané hodnoty a určitě by stálo za to se na to trošku podívat. Někdo hovořil o, nějaké evropské, o nějakém da, evropském daňovém úřadu či agentuře. Eh, já si myslím, že eh, já jsem velký zastánce eh, takovýchto kroků, ale nejprve je potřeba podniknout celou řadu jiných kroků v krátkodobém výhledu Je tedy důležité, abychom nejprve přijali sérii směrnic, na kterých pracujeme, abychom posunuli ku předu výměnu informací, abychom přijali všechno, co se týče BEPSu. To je tedy v podstatě takový minimální standard pro Evropskou unii. Děkuji. McDonald. Ah, McDonald. je ne le connais pas. No le gusta a usted, McDonald. No. Eh, no. <laughs> ok. Eh, la... Dobrá, Michel Sapin. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji za vaše dotazy. Kdybych to měl schrnout, proč ne dřív, proč ne víc, proč ne rychleji, to jsou dobré dotazy, ale je třeba také se podívat na to, jak se věci vyvíjely v posledních letech na mezinárodní úrovni především, což je vlastně ten nejlepší, ta nejlepší úroveň, na které se dá bojovat proti daňovým únikům. A nejde jenom o nevyrovnanost daňových systémů mezi našimi zeměmi, ale jedná se i o daňové ráje, které jsou umístěny mimo naše hranice. Když se dívám na tu cestu, kterou my jsme u, u, urazili od Ložka až k tomu, co bylo rozhodnuto v Antálii letošního roku, tak během tří let eh, my jsme opravdu urazili docela dobrý kus cesty. Eh, během mnoha let eh, to byly náměty a témata, o kterých se nehovořili a dnes to jsou témata, o kterých budeme rozhodovat. Já chápu, že chcete jít rychleji, že jste netrpěliví, ale když se na to podíváme, jak to probíhalo v posledních letech, tak si myslím, že že ta rychlost se opravdu zvýšila. Druhá věc. Myslím, že je třeba udělat hierarchii těch jednotlivých námětů, tedy brát je jeden po druhém. Je otázka boje proti podvodům. Čili je tady boj proti daňovým podvodům a tu v každé z našich zemí musíme něco rozhodnout a my to děláme. Francie mnoho rozhodla v tom, této oblasti. Eh, především v oblasti eh, podvodům s DPH. A potom je potřeba dalších věcí, kde je potřeba kvalitní kooperace mezinárodní, například automatická výměna informací, tam, kde se jedná o daně eh, fyzických osob a tam je to opravdu veliký pokrok. Já to vidím u nás ve Francii, protože my víme, že francouzi, kteří měli účty mimo, například ve Švýcarsku, ale i třeba v rámci Evropské unie, tak já si eh, všímám, že tady také eh, opatření byla přijata a že to velice rychle se lepší. A společně s ostatními zeměmi jsme přijali opatření, která byla nezbytná. Další věc je eh, boj proti optimalizaci daňové. To je něco, co se týká nás všech. Vy samozřejmě se může týkat i ostatních, dotýkat i ostatních otázek, ale Myslím si, že je opravdu postup, potřeba postupovat metodicky, protože eh, v boji eh, proti daňovému mm, ty problém daňové optimalizace, to je věc, která eh, musí pokračovat po etapách. Jsou tady daňová rozhodnutí, máme tady na stole směrnici a já si přeji, abychom do konce tohoto roku tuto směrnici přijali, aby byla operativní. A v budoucnosti budeme mnohem lépe vědět o těchto nedobrých praktikách. A dále se jedná o harmonizaci. Harmonizace to je velice důležitá otázka, protože můžeme přijmout určitou úroveň daňové konkurence, ale v rámci, v určitém rámci je třeba, aby byly zrušeny příliš velké nesrovnalosti, protože jinak vytváříme obrovské konkurence eh, mezi jednotlivými ekonomikami. My máme sice eh, konkurenci volnou, ale potřebujeme, aby tady nebyla konkurence škodlivá. Čili pak zde eh, se mě ptali na tu eh, diskuzi k, k k těm eh, srážkovým daním a tam je také potřeba postupovat rychleji. Proč ne? Dále, otázka hlasování. Ne eh, jednohlasně, ale jednomyslně, ale většinou. Proč ne? Já jsem přesvědčen, že bude třeba i v tomto bodě jít dál. Bude třeba změnit Eh, texty, na které se opíráme proto, abychom mohli hlasovat kvalifikovanou většinou, což nám umožní pokračit dál. A pak je třeba eh, najít také konsensus, což není tak úplně jednoduché, protože vlastně ne, eh, nepřemýšlíme v euroskupině, ale v celém celku Evropského společenství. A pak Eh, odpověď na otázku, která byla přesně adresována Francii a to se týká tedy té pomoci výzkumu a rozvoji. To jsou ty otázky, eh, které se týkají eh, toho těch daňových úlov pro výzkum a rozvoj. To je velice důležité, je to velice, velice užitečné, je to velmi transparentní, nic tam není skryté Eh, spíše si myslíme, že ve Francii ty podniky jsou hodně zdaněny. My si myslíme, že v rámci Evropy my máme ještě docela velké vysoké daně. Ve srovnání s jinými zeměmi normálně to bývá tak 33% eh, a u nás je to tak 38%. A já bych si přál, abychom měli takový ten střed evropský. To je takových 28%, něco takového. Čili eh, Tady eh, to není škodlivé pro eh, výzkum, ty daňové úlevy tam nejsou eh, škodlivé, je to kontrolované, je to transparentní a je to velice, použit, je to velice užitečné. Tedy to je tak několik odpovědí na otázky, které jste mě položili. Ano, McDonald ne, nemiluji McDonalda, to je opak francouzské gastronomie. Ano, e, probíhá šetření a dobře, odpovím, myslím si, že odpovím na e, různé případy a i tam, co se jedná u LuxLeaks, o daňových rozhodnutích, tak moje daňová zpráva vlastně dělá, e, sčítá no, ty modré papíry, jak se říká u nás, že požadujeme po podnicích, aby platili daně, které musí platit a které jsou povinny platit. Minulý týden k tomuto tématu mohu říct, paní Verstager před tímto výborem řekla, že zřejmě bude muset eh, prezentovat mnohem víc eh, výzkumu v této oblasti těch eh, daňových úniků. Vy jste zatleskali jiným ministrům, čili zatleskejme také panu ministrovi Francie, takže a nyní předáme slovo, závěrečné slovo panu ministrovi Padované. Je trošku pozdě, já vás nebudu chtít zdržovat. Dvě otázky obecné, eh, které padly a moje kolegové už také odpověděli. E, většinou se říká, že jsme udělali malý pokrok, ale když se podíváte pár let dozadu na období té ekonomické krize, tak jsme udělali obrovský pokrok, když e, hovoříme o automatické výměně informací a můžeme říct, se, říci zcela jasně, že vlastně dnes už neexistuje bankovní tajemství, tak to je něco, o čem jsme si před lety nemysleli, že by to bylo vůbec možné. Je to jedna z pozitivních odpovědí na velkou ekonomickou krizi. To, že můžeme říci, že dnes eh, eh, se nezabýváme ani tak dvojím eh, danění, ale vlastně se snažíme vyhnout dvojímu nezdanění. Tak to je další známka toho, že opravdu se něco hýbe a že postupujeme směrem k institucionální stavbě, kterou by lidé mohli sdílet a kterou by země mohly sdílet, proto abychom zaručili určitý akční plán, který by byl stejnosměrný a zároveň eh, bychom se mohli vyhnout té nelegální, nelegální eh, konkurenci. Já si osobně domnívám, že ve skutečnosti jsme pokročili mnoho. Samozřejmě máme ještě před sebou obrovské množství úkolů a to je eh, souvisí s agenturou BEPS, která je třeba, kterou je třeba podpořit. K té daňové harmonizaci Michel již řekl mě pár věcí. Ta harmonizace daňová, to je velice těžký námět, hlavně v Evropě. Musíme pochopit to, co je třeba harmonizovat a to, co je třeba ponechat, aby tam ta otevřená a transparentní konkurence ještě mohla fungovat. Samozřejmě Pravidla o společném základu daně, to je eh, velice důležitý krok kupředu proto, aby se získala rovnováha v harmonizaci a konkurenceschopnosti. A ještě pár krátkých odpovědí eh, pro Itálii. Není pravda, alespoň za, mého, eh, za mé funkce, že Itálie je proti proti tomu, co říká ECOFIN. Pokud pokud jsou tam leaks v ECOFINu, tak to máte nějaké špatné informace. Na, za druhé, co dělá Itálie? Itálie ve, eh, své, eh, ve své agendě strukturálních reform eh, má i takzvaný zákon, který, zákon, který zcela mění administraci deňové. A některé z těchto pravidel se týkají pravidel proti zneužívání eh, daňů a to právě eh, díky mm, těmto zákonům. Eh, čili Itálie se snaží a dělá všechno pro to, aby využila tohoto klimatu, které je příznivý pro daňovou transparentnost a snaží se vytvořit obecný rámec, který bude transparentnější, spravedlivější a Eh, v rámci něhož je možné ještě dále být ale ještě konkurenceschopní a ta eh, konkurenceschopní má být férová. A vůbec nezdílím s panem poslancem Martučelím, že eh, to, že se, že se krátí daně v Itálii, že to je vlastně pobídka k vyhýbání se placením daní. Já si myslím přesně, přesný opak. Eh, ta eh, vyhýbání se daním se snižuje díky tomuto a eh, vlastně to tím pádem i umožní, že do státu poplynou větší příjmy a tím pádem stát bude mít i lepší kontrolu daňové, daňové kontrole. A tím bych skončil a nechám teď prostor ještě schromáždění. Děkuji, děkuji vám, pane ministře. Myslím si, že všichni jsme ocenili to, co jste nám zde řekli. Rád bych ještě řekl eh, něco, eh, abych eh, hovořil o těch zdaněných ziscích. Na středně dlouhou dobu je třeba vidět, že to, o co jde v této otázce, je, že bychom měli dojít při zdaňování zisku k tomu, co naši uměli udělat u hlavních daní. To je daň, daň DPH Tehdy před 40 lety naše přátelé, eh, hlavně z Británie, oni teď tady nejsou, proti tomu nebyli. Eh, nemysleli si, že by to byla nějaká, nějaký útok na jejich národní suverenitu. Eh, konkurence daňová to je objektivní údaj, proti kterému my nemůžeme dělat vůbec nic. A je to v podstatě i zdravé, zdravé svým způsobem. Ale nikdo, kdo, kdo dobře přemýšlí, tak nemůže e, odmítnout e, pravidla a principy, e, které se aplikují na všechny ostatní oblasti. Spravedlnost, transparentnost a lojalita. Čili v současné době v Evropské Evropě ta konkurence daňová je zcela neprůzračná, je lživá a je nespravedlivá. A to Eh, my to nemůžeme přijmout. Nikdo z nás to nemůže přijmout. My jsme rádi, že ministři, kteří se dnes k nám přišli a kteří představují nejmocnější země z oblasti eura, eh, jsou pro tuto zcela zásadní reformu. A rád bych eh, vyzval vás, zástupce velkých zemí, nemějte strach z malých. Děkuji. Děkuji vám a naše příští schůze bude 15. října. Končíme.